Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, zač, zahájíme zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máme před sebou program, jak lépe bojovat s podvody, kroky v návaznosti na program Komise pro sdílení zkušeností. Jsem ráda, že jsou tady kolegyně Pitera a Kniči, které budou nás provázet tím workshopem, pak jim dám slovo, ale předtím požádali tlumočníci o to, aby přečetli své stanovisko a to následuje teď. Tlumočníci zaměstnanci jsou v pracovním sporu se zaměstnavatelem a proto tlumočnické kabiny nebudou dnes poskytovat žádný přesčas. Děkujeme za pochopení. Děkuji vám. Děkujeme za to, že se dnešní schůze může konat. Paní Pitera, máte slovo. Děkuji bardzo, paní převodničonca. Já ty... Děkuji vám, paní předsedkyně. Ráda bych na sám začátek připomněla, jakým způsobem tato strategie boje s podvody vznikala do posud. Tři smlouvy o fungování Evropské unie hovoří o tom, že členské státy jsou povinny bojovat eh, s podvody ve finanční oblasti. Takže článek 325 smlouvy o fungování Evropské unie konkretizuje, hovoří o tom, že Unie, členské státy budou bojovat s podvody a všemi nelegálními aktivitami, které by mohly ohrožovat finanční zájmy Evropské unie. Takovéto akce by měly mít i odrazující efekt v členských státech i všech institucích a orgánech Evropské unie. Rada v prosinci 2009 v takzvaném stokholmském programu otevřela Safe Europe a vyzvala komisi, aby pokračovala v práci tím, že definovala celou řadu indikátorů, které mají pomáhat bojovat s podvody, především v oblasti komunitního AKI. V listopadu 2010 v reakci na to komise předložila strategii bezpečnosti EU, kde byla definována nová série opatření, která by měla přispět k ochraně ta strategie předpokládala akce zamířené na boj s podvody, které ohrožují bezpečnost Evropské unie. Hovořím o takových akcích, jako třeba jednotný plán na boj s teroristickými sítěmi. To se týká i pašování drog, krádeží motorových vozidel a tak dále což jsou lokální projevy aktivit větších globálních kriminálních sítí. Drogy se pašují napříč Evropskou unii přes hranice, stejně tak se pašuje ilegálně zboží a pašují se i lidé. Zločinecké sítě okrádají členské státy a občany o velké výnosy. Výnosy z ryze finančních zločinů dosahují 5 globálního hrubého národního produktu. EU přišla s pěti strategickými cíly a s celou řadou akcí. Budeme podporovat boj s korupcí a další aktivity v členských státech červnu 2011 komise předložila celou řadu opatření mířících na efektivní prevenci ekonomických a sociálních dopadů na evropské společnosti. To vychází z všech možných projevů korupce. Vnímání korupce bylo reflektováno i v průzkumech veřejného mínění. 80 evropského obyvatelstva prohlásilo, že e, korupce je v jejich zemi vážným problémem. Korupce stojí 120 milionů eur ročně, což je zhruba 1% hrubého národního produktu EU a není je to tedy značné snižování prostředků pro rozpočet EU. Vznikla zpráva, měla by vzniknout zpráva, která by nám pomohla lépe monitorovat boj s podvody. Měli bychom pak mít koherentnější strategii, strategii v boji proti korupci. A to je důležitá věc, protože namísto toho, abychom měli různou míru korupce v EU, bychom se měli snažit korupci potírat. Korupce jako celek má velice vážné negativní dopady na EU. Omezuje investice, omezuje také výši veřejných rozpočtů. Zpráva, o níž hovořím, se vydává každé dva roky, počínaje rokem 2013 a opírá se o data z různých zdrojů a monitoračních mechanismů. Vychází z dokumentů Spojených národů, vychází e, z, ze zpráv zainteresovaných účastníků a nezávislých znalců. Evropská unie by měla vyjednávat o podmínkách své účasti ve skupině Ingreco Rady Evropy, která se věnuje boje s korupcí tak, aby se podařilo dosáhnout maximálních synergií. Rozhodnutí komise ustanovilo 17 členou skupinu na boj s korupcí a podvody. Tahle skupina bude vypracovávat pracovní metodiku, jak bojovat s korupcí a bude zveřejněna po konzultaci s komisí. Tato skupina také bude vypracovávat svá stanoviska k boji s korupcí v jednotlivých členských státech a bude podporovat komisi při vypracovávání antikorupční politiky na úrovni lokální, národní a unijní. Skupina vypracuje standardy boje proti korupci a měřitelné a kvantifikovatelné indikátory, které nám pomohou dokumentovat pokrok v boji s korupcí. Tato skupina také by se měla pokusit eh, definovat různé příčiny korupce v členských státech a to, jak efektivní eh, jsou opatření boje proti korupci. Eh, jednotlivým členským státům pak poskytne specifická doporučení. Tak Takováto doporučení se budou vypracovávat v těch dvou letních zprávách Evropské unie a také budou různá doporučení pro boj s korupcí v jednotlivých členských států, dojde k výměně osvědčených postupů. První antikorupční zpráva byla představená v roce 2000 14 v únoru a v této zprávě byla dobře popsána situace, byla popsána efektivní opatření, také se psalo o nedostatcích. Stejně tak došlo ke změření rozsahu korupce a konstatovalo se, že efektivita opatření v jednotlivých členských státech je dosti různá. Pak v letech 2016-17 došlo ke zveřejnění dalších opatření, ale vzdor našim výzvám, teď hovořím o členech výboru pro kontrolu rozpočtu. Naše výzvy byly nevyslyšeny a pan místo předseda Timmermans nás informoval, že i když komise stále ještě má zájem o boj s korupcí, přesto se rozhodla změnit svou strategii. Komise má program na boj s korupcí a pan komisař Navračič potvrdil tuto změnu kurzu od letošního roku. Tedy tato změna strategie v tak krátké době vede k otázce, zda nám to usnadní či stíží boj s korupcí. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch das... Děkuji. Já jsem chtěla jenom počkat na konec tlumočení. Děkuji za to informace. Paní kolegyně Kiniči trčela někde v zácpě, teď už je ve výtahu a brzo dorazí. To, co jste říkal o té antikorupční zprávě komise, je to, na čem nám záleží. A tedy existuje návrh rozpočtu pro komisi pro rok 2019, kde bychom jistou část měli převést do rezerv Tady by se nabízely platy komisařů, ty se ostatně nabízejí vždycky. Měli bychom vyvinout jistý tlak na to, aby ta zpráva se zase objevila, abychom měli příslip a datum, kdy tu zprávu dostaneme. Takže já bych byla pro, abychom něco takového uděkali. To se ukázalo jako efektní nástroj, efektivní nástroj a je těžké pro nás takovou rezervu prosadit proti radě, ale myslím, že to za to stojí, abychom dali najevo, že to myslíme vážně, abychom se pokusili dosáhnout nějakých výsledků. Rozdělili jsme tento workshop do různých panelů. První panel se bude věnovat institucím eh, OSN a zkušenostem této organizace. V druhé části se budeme soustředit na zkušenosti členských států a zkušenosti OLAFu. Je to pan Eilert, ale myslím, že můžeme hovořit eh, i o interních zkušenostech zakázaného není nic. Pozvali jsme i řečníky, kteří budou hovořit o evaluaci dosavadních zkušeností a kteří se budou věnovat i otázce kontroly. Paní kolegyně Kniči se blíží Opatrně, opatrně, žádný spěch, pozor na schody, vím o tom svoje. Buongiorno, vítám vás. Můžete teď hned vystoupit se svým prohlášením, takže vám teď hned dám slovo a děkuji. Děkuji. Buongiorno. Dobrý den. Dobrý den všem. Omluvám se za spoždění. Nebylo to eh, způsobeno eh, nějakou mou eh, nepozorností nebo zanedbáním, ale parlamentním autem, které mělo přijet, zabloudilo a přijelo tedy s velkým spožděním. A za to se omlouvám. Já jsem velice ráda, že se dnes mohou účastnit tohoto setkání. Děkuji paní Gresle za to, že spolu předsedá spolu s námi eh, této velice důležité schůze. Děkuji také paní eh, Pitera, eh, i když jsem ji bohužel nemohla vyslechnout. Její úvodní vystoupení určitě zdůraznilo, že tematika korupce je bohužel téma velice aktuální a navíc eh, téma velmi relevantní. Platí to v celé Unii a ve všech našich zemích, protože Mali, eh, tak ta korupce eh, ohrožuje zprávu veřejných věcí, narušuje soutěž mezi podniky a především ohrožuje kvalitu veřejných služeb, protože se třeba používají materiály špatné kvality a to potom má eh, důsledky pro veřejné práce, pro stavby. A Nakonec eh, také to znamená, že vlastně eh, kvůli korupci dochází k úbytku příjmu pro daňovou zprávu. Má to tedy negativní dopady na finanční zájmy Unie, na rozpočty všech zemí a také na samotné občany. A občané toto téma vnímají jako téma velice důležité, které je znepokojuje a to vyplývá i z posledních údajů Eurobarometru, e, a ukázalo se, že skutečně pro občany je to zásadní. Už v roce 2013 usnesení výboru Krym uvedlo, že korupce a organizovaný zločin znamenají eh, roční náklady pro evropské podniky ve výši 670 miliard eh, eur a to číslo se v nadcházejících letech nějak nezmenšuje. Jak už asi eh, řekla má předřečnice, komise už v roce 2011 zveřejnila sdělení, kde bylo uvedeno, že se bude každé dva roky podávat zpráva o korupci, ale bohužel tato zpráva byla zveřejněna jenom v roce 2014, jenom jednou. A mm, tato zpráva měla nastínit rámec e, situace e, v různých členských státech a navrhnout členským státům konkrétní doporučení a opatření, jak efektivněji e, čelit korupci. Minulý týden na plenárním zasedání jsme eh, měli eh, vystoupení eh, ústní, kde jsme právě se obraceli na komisi v této věci. Komise by skutečně se měla zhostit silněji té úlohy v boji proti korupci v EU. A, tento, a také jsme požádali, aby znovu byla zveřejněna zpráva o boji proti korupci. Chtěli jsme, aby se vyjasnilo, eh, jak to vypadá s jednáními ohledně vstupu EU do GREC, to je skupina států pro boj proti korupci. A také nás zajímalo, jak vypadá diskuse uvnitř institucí ohledně uplatňování e, ustanovení úmluvy OSN o boji proti korupci. To téma, jak už jsem říkala, je aktuální ve všech zemích. Já jsem z Itálie, e, což je země, kde bohužel velmi dobře víme, že na územích kontrolovaných e, kriminálními organizacemi eh, je korupce cestou, jak zvyšovat vlastní moc těch, těchto organizací, jak se vměšovat do veřejné zprávy, jak se vměšovat i do eh, činnosti soukromého sektoru a na základě toho tyto organizace eh, získávají nelegální zisky a to samozřejmě jsou příjmy, které potom chybí v státním rozpočtu. A v Itálii už v roce 2004 kvůli tomu byla, byl zřízen úřad pro boj proti korupci. Je to nezávislý úřad, veřejný úřad, který právě má bojovat proti korupci ve veřejné správě a má podporovat transparentnost při eh, provádění veřejné zprávy. Eh, předsedá této organizaci pan Rafael Cantone, který je také zde přítomen a bude tady dnes hovořit o tom, jak vypadají kontrolní mechanismy a jaké postupy um, používáme v Itálii, takže děkuji jemu za účast i úřadu, který zastupuje. Děkuji eh, také všem dalším účastníkům. Já jsem si jistá, že to dnešní slyšení s našimi hosty Eh, nám odhalí řadu zajímavých informací, věcí eh, k úvaze a doufám, že to bude i takový podnět k tomu, aby evropské instituce eh, konečně zaujaly rozhodnou pozici v boji proti korupci, aby na evropské úrovni vznikly právní předpisy, které se toho budou týkat a opatření, která by pomohla všem zemím v boji proti korupci. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát. To je i absolutně správný eh, čas pro požádání tohoto workshopu, protože nyní stojíme i pro před změnou eh, nařízení o OLAFu a potřebujeme nové náměty a podněty, jakým směrem se máme ubí, ubírat. Nyní bych chtěla zahájit první část o institucích a zkušenostech a vítám pana Bleje z Interpolu, šéfa oddělení eh, boje proti korupci a finančním zločinům. Máte slovo, prosím. Děkuji paní Gresle, vážené dámy a pánové. Já mnohokrát děkuji, že zde dnes mohu promluvit, abych představil to, co se dělá v rámci Interpolu v boji potírání korupce a finančních zločinů. Napřed chci říct, že nejsme evropskou institucí, respektive institucí Evropské unie, ale těsně eh, spolupracujeme s institucemi Evropské unie a také evropskými protikorupčními institucemi. A rád bych eh, dal přehled eh, o našich dosavadních zkušenostech a také o našich překrýváních v rámci mezinárodní a evropské spolupráce. Já sám jsem kriminálním policistou z Německa a jsem nyní vyslán Eh, v Interpolu. Eh, Interpol není institucí Evropské unie, nicméně náš generální sekretariát se nachází v Lyonu ve Francii a tamní generální sekretariát se vědomě nenazývá hlavní eh, centrálou, protože máme 100 92 členských zemí v Interpolu a my eh, jim nemůžeme nic předepisovat. Interpol je toho času největší a nejstarší mezinárodní policejní organizací, eh, která podporuje celosvětovou spolupráci a koordinuje ji a jak bylo řečeno, nemáme eh, pravomoce Eh, jim něco nařizovat. Jsme eh, jakýmsi rámcem, který eh, má usnadňovat spolupráci. Kromě nebo vedle generálního sekretariátu v Lyonu máme ještě další regionální pobočky v Africe, Asii, Latinské Americe a Střední Americe, stejně tak jako styčné instituce, například na úrovni EU k Europolu nebo v New Yorku k OSN a v Singapuru máme ještě poměrně nový eh, komplex Interpolu eh, pro inovace. Je to moderní centrum pro boj proti kyberkriminalitě a také eh, pro rozvoj výzkumu a vývoje a inovací v rámci policie. Oblasti, za které já odpovídám, lze rozdělit nebo začlenit do dvou velkých bloků. Za prvé je to klasický boj proti korupci a vymáhání eh, aktiv z trestné činnosti. Tam nabízíme podporu a eh, pomáháme vymáhat finanční prostředky, které byly vyvedeny ze zemí skrze eh, korupční aktivity. A druhý velký blok je sportovní korupce nebo korupce v oblasti sportu. To je druhá a rozrůstající se část, kde provádíme projekt budování kapacit a výcviku spolu s Mezinárodním olympijským výborem eh, pro integritu ve sportu a také máme eh, takzvaný Integrity Task Force eh, ve spolupráci s policií, kde se snažíme bojovat proti jednak e, sáskařským podvodům, dopingu a e, korupci. E, i v oblasti dopingu e, zaznamenáváme velmi rozsáhlé korupční aktivity. Interpol sám se financuje prostřednictvím příspěvku členských zemí a tím, že policie vysílají kriminální e, odborníky nebo odborníky na kriminalitu a e, také vybíráme sami e, finanční prostředky, například e, oblast sportu je podporována Mezinárodním olympijským výborem a také proti dopingovou mezinárodní organizací a také například ministerstvem zahraničí USA. Máme tedy 192 členských zemí. Princip je takový, že každý členský stát má centrální kancelář, která se například pro Belgii nachází v Bruselu, pro Německo ve Wiesbadenu a tento centrální bod je i centrálním kontrolním eh, místem pro každou eh, zemi, která tam může Eh, zaslat svou žádost skrze zajištěné propojení, zajištěné datové spojení a tam lze získat informace eh, týkající se korupce, podvody a eh, obdobné trestné činnosti. A to je vlastně to jádro činnosti Interpolu, tedy s výjimkou některých zemí, které nejsou členy, jako například Severní Korea. Tyto země si pak mohou i informace vyměňovat a postupovat je dále. Máme těsnou spolupráci i s Europol, Europolem, eh, který ehm, eh, také provozuje vlastní síť informací. To eh, propojení s Europolem je důležitým prvkem boje proti korupci, účinného boje proti korupci, protože v pouze zřídka, kdy se jedná v případě korupce o eh, národní delikt, je to většinou eh, mezinárodní delikt, to znamená přeshraniční eh, trestný čin a tudíž tedy spolupráce mezi Interpolem a Europolem je stěžení. Druhá důležitá druhý důležitý aspekt, který nabízíme, jsou takzvané Interpol Notices, eh, to nejdůležitější, ehm, takzvaný eh, Red Notice neboli červené oznámení. Eh, to je vlastně mezinárodní zatykač, je to vlastně žádost, která, kterou vyšle konkrétní členský stát na adresu jiné členské země o zatčení konkrétní osoby a sdělení, kde byla zatčena, aby bylo možno eh, požádat o vydání. A pak jsou takzvaná modrá oznámení, eh, kterými lze získat informace o dané osobě, anebo eh, skrze kterou lze varovat Zdůraznit bych chtěl ještě další nové oznámení, které se toho času vyvíjí. Je to takzvané stříbrné oznámení, eh, zejména zajímavé právě pro potírání korupce a finančního vyšetřování, protože toto oznámení je namířené nikoli na osobu, ale na majetek eh, eh, na aktiva, tedy zjištění jejich eh, polohy, kde se nacházejí a také jejich zajištění, zabavení a navrácení. Může se například stát, že někdo se dopustí korupčního trestného činu v jedné evropské zemi, získá tedy větší částku, za kterou si zakoupí nějaké předměty, nějaký majetek, který eh, přepraví eh, mimo zemi a eh, potom a, a na, mm, nalodí je na nějakou loď a pak příslušná policie vyhledává tuto loď a tento stříbrný, toto stříbrné oznámení lze použít k lokalizaci té lodě, k dopadení té lodě, respektive její lokalizace a e, přepravy, respektive navrácení těch e, majetkových aktiv e, zpět. Kromě tedy toho bezpečného komunikačního kanálu I-27 na propojení eh, zemí existuje ještě i eh, takzvaný Star Global Focal Point Platform. Eh, je to něco něco podobného jako Evropská eh, komunikační síť, kterou spolupracujeme. Myšlenkou eh, v pozadí je to, že eh, lidé v oblasti potírání korupce a navracení majetku mohou si navzájem vyměňovat informace v rámci neformální sítě. Toho času máme 235 takovýchto stanovišť ze 133 zemí, které jsou v této síti spolu spojení, mohou eh, si přímo vyměňovat eh, informace nikoli eh, kriminální policejního charakteru, ale mají například, mohou například vyměňovat informace o různých partnerech, o různých kontaktech, situaci v jiné zemi, zemi tak aby se navzájem mohli podporovat a zjišťovat skutečnosti. Další důležitá věc je operational support neboli operační podpora. To je důležitá eh, eh, pomůcka při šetření případů. Můžeme nabídnout například case coordination, koordinace případů v oblasti klasického potírání korupce a také Interpol Match Fixing Task Force, to znamená vlastně pracovní skupina, která se eh, zabývá eh, paděláním eh, výsledku zápasu a také v rámci Case Coordination jsme aktivní, když nás o to požádá členský stát. Máme například teď velký případ, který se týká mnoha zemí Eh, a někdy je příliš velký, nemáme dostatečný přehled a pak se můžeme eh, sejít dohromady v dané zemi, abychom tam vytvořili plán, eh, jaká opatření je nutno přijmout. Zejména jde o země vně EU, země, které jsou spíše rozvojovými, ale také máme čím dál více zemí z oblasti Evropské unie, které požádají o podporu Interpolu, pokud jde o to obrátit se na země mimo Evropskou unii. Příkladem může být například velké vyšetřování, které proběhlo v oblasti finanční kriminality, kde v rámci odposlechu telefonu bylo zjištěno, že jedna osoba eh, uplácí vysoce postaveného politika jiné země a my jsme pak zorganizovali setkání, kdy se eh, sešly dvě evropské země a jedna země mimo EU, která, které byly dotčené tímto případem a mohli si přímo vyměnit informace a vedlo to k tomu, že bezprostředně po setkání bylo zahájeno vyšetřování a mezi časem jeden ministr musel odstoupit eh, z důvodu eh, tedy obvinění z korupce. A to je příklad, jak se lze nekomplikovaně sejít, vyměnit si informace a pak zahájit přímo i vyšetřování. Další velký případ kdy jsme pomáhali, se týká kyberkriminality. Jednalo se o Národní banku Bangladeše, která byla napadena eh, kybernetickou, eh, kybernetickým útokem spojeným ještě i s korupcí a finanční prostředky pak byly vedeny přes několika zemí, celkem 110 milionů dolarů a z jednoho účtu Národní banky v New Yorku byly vlastně převedeny eh, do zemí jihovýchodní Východní Asie a my jsme se snažili podpořit to, aby země eh, toho řetězce, kudy eh, peníze procházely, um, um, byly podpořeny naší spoluprací a eh, mohli tedy tu stopu dále sledovat a mezičasem už 30 milionů bylo vráceno. Takovýchto případů bychom v Evropě měli méně, protože spolupráce s Evropou nebo v rámci Evropy funguje dobře a Europol je velmi silný partner pro země v rámci EU, pokud jde o výměnu informací a pokud jde také o ustavování společných vyšetřovacích týmů, takže Interpol je v tomto ohledu eh, méně eh, angažován, ale eh, jsme samozřejmě účastní případů, které se týkají EU i oblasti mimo EU. A nutno říci, že Evropa, myslím, z kontinentem, kde dochází ke korupci, stejně tak jako na zbytku ve zbytku světa, ale když dochází ke korupci, tak eh, ty finanční prostředky zůstávají v Evropě, protože se jedná o finančně velmi bezpečnou oblast a také do značné míry cílovou oblastí, kde doputovávají vlastně finanční prostředky eh, z korupce ze zbytku světa. Není tady strach o to, že by se tyto peníze ztratily, tak jako v jiných částech světa. Další důležitý bod, který je financován především ze Spojených států, je budování kapacit a školení, trénink. Tady máme velký eh, program, který se týká boje s korupcí, finanční kriminalitou a získávání zpět výnosů z této činnosti. Tady máme výcvik pro personál jak policejní, tak eh, z finančních zpráv a snažíme se o rozšiřování mezinárodní spolupráce, jakým způsobem získávat informace ze zahraničí. A celkem tady má, je za námi již 21 programů. Skutečný další bude v severní Africe v Tunisku. Se to bude konat pro všechny severoafrické země, pak také pro frankofonní země západní Afriky a to je přece jenom eh, úroveň, tam je již daleko vyšší úroveň vyšetřovacích orgánů, ale přece jenom boji, proti, boji proti korupci nikdy neuděláte dost. To znamená, že i tady hodláme nadále investovat a vyšetřovací orgány tím pádem získají víc informací o tom, jaké možnosti jim jsou k dispozici. Stejně tak mm, s Mezinárodním olympijským výborem máme vzdělávací a školící program pro oblast sportu. Tam máme taky dobré zkušenosti. To je vše z mé strany. Doufám, že jsem nehovořil příliš rychle. Máte-li otázky, jsem samozřejmě připraven vám na ně odpovědět. Děkuji. Děkuji. K otázkám ještě při, dojdeme. Další je paní Laura Štefan z expertního fóra v Rumunsku konzultantka u Greco. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání k této důležité rozpravě. Měla bych hovořit o stávajících antikorupčních programech a začala bych tím, že jsme zjistili, jak funguje spolupráce mezi různými členskými státy a státy nečlenskými, tak musím říct, že máme docela vysoké standardy a očekáváme od nově přistupujících zemí vysokou úroveň. To se týká nejenom boje s korupcí, ale všech dalších občas, oblastí. Ale jakmile eh, stát vstoupí, tak už je toho velice málo, co se týká legislativy. Máme velice různé právní standardy, dokonce nemáme ani společnou definici státních úředníků. Takže hodně vyžadujeme od eh, potenciální členů, jakmile se stanou členy, tak ty požadavky výrazně klesají. Je třeba si položit otázku, zda se vyplatí investovat tolik politické energie, abychom přesvědčili země k pokroku v této velice složité oblasti. Hovoříme o oblasti, která jde proti zájmům nejdůležitějších lidí v zemi. To znamená, že se snažíme přimět politiky, aby jednali proti svým vlastním zájmům v zájmu spravedlnosti. A jakmile eh, vstoupí do EU, tak zjistí v podstatě, že se mohou vrátit k původním pravidlům hry. Pravidla hry byla ovšem sestavena tak, aby odpovídala jejich zájmům. Eurobarometr eh, vypovídá o tom, že lidé se zajímají, zajímají se o korupci všude v Evropě v různé míře, ale všude si myslí, že je to důležitá věc. Domnívám se, že když se podíváme na eurobarometr, když se podíváme na demonstranty v ulicích mnoha členských států na téma korupce, tak eh, musíme vzít na vědomí fakt, že pokud že EU musí začít hovořit o tom, co lidé považují za relevantní. EU má problém s tím, aby její hlas byl v členských státech slyšen, protože taktika EU v posledních letech je nevstupovat na půdu vnitropolitických debat, ale já si myslím, že pokud se EU nadále bude držet venku, tak nakonec může dojít k tomu, že lidé uslyší jenom to, co jim říkají jejich lokální a národní politici. Opět zúraznuju, není to o tom, že by se lidé nezajímali Není to tak, že když někdo hovoří o problémech jejich země, tak někdy hovoří proti těm mocným v této zemi. Takže jaká by měla být reakce EU? Jak eh, dobře víte, tak jsme přišli s tou antikorupční zprávou. Od roku 2014 se vydává, měla by to být zpráva každé dva roky. Teď máme 2018, zpráva byla zatím všeho všude jedna, pak celá řada dopisů, která informovala parlament o tom, že se to řeší jiným způsobem. Ale podívejme se trochu na tu první antikorupční zprávu. Pokud se podíváte na statistiku, o čem lidé hovoří, když se zeptáte, co dělá EU, tak uvidíte, že se tomu hodně věnovala média té první antikorupční zprávě bez ohledu na to, že jsme organizovali málo akcí, kde se o tom hovořili. Teda zase to důkaz toho, že se o to lidé zajímají. Do novin se to dostane, i když se o tom někdy moc nehovoří. Když se hovoří o tom, co to stojí na politické úrovně, tak ano, jsou tu politické náklady. Když se hovoří o nepopulárních tématech, o tom, co se nedaří v členských státech, ale myslím, že na poprvé je všechno nejsložitější. Poté, co jsme zjistili, že můžeme přežít publikaci takovéto zprávy, zjistíme, že věci nejsou dokonalé, ale ono se nehovoří jenom o věcech, které jsou nedokonalé, hovoří se i o tom, i o tom co děláme dobře v členských státech, co funguje. A každý by se měl podívat na tu zprávu, možná vás to překvapí, jsou tam příklady osvědčeného postupu v přidružených členských státech v tom, že se mění smýšlení lidí v souvislosti s korupcí. Já osobně si nemyslím, že je to až tak překvapivé, protože když máte problém a vezmete ho na vědomí, tak se tomu věnujete a třeba najdete nějaké řešení, na rozdíl od situace, kdy se tváříte, že žádný problém nemáte. Jak dobře víte, tak antikorupční zpráva byla nahrazena evropským semestrem, což údajně má tu výhodu, že je tu lepší follow-up pro národní orgány, ale eh, špatná zpráva je, že když se objeví nějaká velmi eh, kontroverzní věc a ono je to vždycky velmi kontroverzní, když to dosahuje do nejvyšších pater, tak bohužel politickým představitelům máme, málo, máme na ně málo pak, abychom je přiměli ke změnám. Když hovoříte s byrokraty, tak ono to možná funguje v oblasti technických věcí, ale oni nejsou těmi, kdo by iniciovali změny, které by šly proti zájmům politických špiček. Já si myslím, že je to velice přirozené. Pokud chceme způsobit tyto velké změny, potřebujeme politický leadership a to většinou nastává ve chvíli, když se o tom problému doví jejich voliči. Pak samozřejmě máme programy sdílení zkušeností na vybraná témata, což jde někdy proti eh, zástupcům jednotlivých členských států ale jde tady vždycky o to, na kolik lidí to dosáhne a zda eh, to povede k nějakému dopadu v těch členských státech. Umožňuje to lidem, aby se sešli, ale většinou eh, tam může dojít k názorovým rozdílům. Antikorupční nástroje v tom nejsme sami. To je Greco, které se opírá o úmluvu Rady Evropy. Pak eh, je tam UNODC, což sleduje úmluvu OSN a potom protiúplatkářská skupina OECD. Trochu se budu věnovat vztahům s Greco, co Greco dělá, protože za scénou se vždycky skrývala ta myšlenka, že jakmile se to podaří v EU, tak to bude daleko snažší, protože Greco potom osloví členy eh, Rady Evropy, což je daleko víc zemí než jenom EU a zvýší se tamní standardy. První zpráva ukázala, jak je to složité a to možná vedlo k tomu, že se lépe vyhodnotilo to, co se dá dělat a vedlo to možná eh, k většímu ocenění toho, co dělají ostatní. Rada zatím zasedání Greco nenavštěvuje jako řádný člen. My stále přemýšlíme o tom, jak spolupracovat a Greco by stálo o členství EU, ale tak či onak Greco je pro EU a členské státy relevantním místem. Vydávají se tam zprávy o jednotlivých zemích, jsou tam eh, ad hoc případy relevantní je Rumunsko a Polsko třeba, to znamená, dostaneme informace, důvěryhodné informace o tom, že a co je špatně v některých členských státech. Samozřejmě pak je tady ta specifická evaluace jednotlivých členských států, což je velmi relevantní v oblasti uh, vstupujících eh, čl- nebo nastávajících členských států, asociovaných a pak tam samozřejmě dochází i k výměně osvědčených postupů. Blížím se ke konci svého vystoupení a proto bych chtěla zmínit potenciální oblasti budoucích aktivit. Já si myslím, že jedno z, jedna z věcí, kterou jsme opakovaně slyšeli po zveřejnění první antikorupční zprávě, je, že uh, EU kritizuje členské státy, ale není ochotná pohlédnout do tváře v zrcadle sama sobě. Tedy samozřejmě, že je spoustu otázek, na které je třeba odpovědět, kdo to bude dělat, jak to bude dělat, na bázi jakých informací to bude dělat, ale zase si myslím, že Greco je dobrý příklad toho, jak by se věci mohly dělat, když se podíváme na parlamentní schromáždění Rady Evropy na okraji velkých korupčních skandálů, tak si myslím, že lidé opravdu potřebují vidět, že reagujeme na nešvary. Při Jde spíš o evaluaci než o nějakou ad hoc situaci, ale jedno nevylučuje druhé Měli bychom být schopni reagovat i na obvinění z korupce, ale stejně tak si myslím, že je důležité mít nějaký mechanismus, který bude po léta konstantní a který v podstatě vnese důvěru do těch evaluačních procesů nejde jenom o členské státy, ale i o instituce. Co se týká dopadu antikorupčních úsilí, tak je třeba sdílet programy, je třeba se navzájem informovat o doporučeních zahrnutých v evropském semestru. Pokud evropský semestr eh, by měl fungovat, tak bychom měli o těch opatřeních, která jsme dali jednotlivým členským státům hovořit. Hovořit o tom s lidmi a s médií. A v neposlední řadě myslím, že bychom měli evaluovat, vyhodnocovat, pokud zda je evropský semestr vhodným nástrojem pro boj s korupcí. A nebo se možná budeme muset vrátit k tomu prapůvodnímu plánu a budeme mít zprávu, která se bude věnovat jenom jednomu tématu a tím tématem je korupce. Nechci na tu otázku odpovídat, ale myslím, že z mé prezentace jste odpověď mohli vyčíst. Ehm, nemyslím si, že lidé by byli schopni věnovat pozornost všem jednotlivým tématům a pokud budete používat nástroj, který z povahy své věci je na výsost technický, tak nemůžete počítat s tím, že se tomu média budou věnovat do té míry, jak je to důležité. Je to velmi politické, je to velice nákladné v politickém smyslu slova pro všechny myslete na ty chudáky národní politiky, kteří by mohli eh, skončit ve vězení, kdyby se prosadila tato agenda. Oni by opravdu mohli skončit ve vězení, kdyby na to došlo, a to v mnoha zemích, ale přesto si myslím, že nemůžeme dále pokračovat tak, jak EU přistupuje k členským státům, když vidíme politiky, jak položí na stůl milion eur v hotovosti před televizními kamerami. Nebo když eh, vidíte, jak to dopadá s novináři, kteří se tomu věnají, nebo vidíte, že novináři najednou prostě zmizí. Já si nemyslím, že to má nějakou variantu. Opravdu musíme se věnovat tématu korupce, musíme se podívat na to, co funguje a co nefunguje. Samozřejmě, že ne ve všech zemích je potřeba mít stejný mechanismus, ale když se o tom bude hovořit ve všech členských státech, to bude velice důležité. Děkuji vám. Děkuji. Hned budeme pokračovat eh, zástupcem eh, z DG Home, je to pan Onidy, vítám ho mezi námi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za pozvání. Eh, kolegyně mi usnadnila práci a i vy ve svém úvodu jste eh, nastavili eh, tu atmosféru. Skutečně máme tady veliká očekávání od toho, co by EU e měla dělat, ale nepodceňujme to, čeho už se dosáhlo. Především Eh, jsme vlastně mimořádně přísní před přistoupením země do EU, ale po přistoupení eh, ne, nezavíráme oči eh, před korupcí. To, to tvrzení není fér. Nedávno dva členské státy nově přistoupivší stále ještě podléhají kontrole a jednu z těch zemí velice dobře znáte. Další um, členský stát je sledován v rámci programu pro makroekonomické úpravy a pokud jde o ostatní, správně jste eh, zmínila souhrnou zprávu z roku 2014, na kterou jsme všichni pišní. Je to zpráva o boji proti korupci ve všech členských státech. Byla to velice solidní analýza a jsme vděční všem v členských státech, v poradcům, kolegům, kteří velice tvrdě pracovali na této kvalitní zprávě. Ale viděli jsme, že eh, ten základ pro analýzu eh, jsme eh, tady udržovali při životě, ale měli jsme pocit, že mnohem prospěšnější bude ten protikorupční aspekt zapracovat do jediného eh, stávajícího rámce, který v současnosti máme z hlediska politik, eh, a to je právě semestr. A proto to bylo plně zapracováno do semestru, ale to neznamená, že eh, boj proti korupci v EU bereme méně vážně než v minulosti parlament opakovaně se nás ptal, proč ta zpráva se nepodává jednou za dva roky. Na plenárním zasedání ve Štrasburku minulý týden k tomu byla velice zajímavá rozprava. Já myslím, že naši komisaři pochopili ta očekávání, ale opakuji, my jsme se snažili to pokrýt v semestru a tak tomu v minulosti nebylo. V minulosti v semestru v našem hlavním nástroji pro eh, makroekonomické vedení jsme nic takového o boji proti korupci neměli. Teď tedy máme 14 členských států, u nichž eh, zaznamenáváme eh, specifický komentář týkající se korupce a šest členských států v minulém období obdrželo konkrétní doporučení. A tato konkrétní doporučení eh, tedy bedlivě sledujeme, protože je to i podmínka pro další eh, věci. Možná ten celkový rámec není dostatečně ambiciozní na evropské úrovni. Někdo by si mohl pomyslet, ale ta omezení, která jsou dána smlouvou, eh, omezení z hlediska eh, politické vůle eh, po dalších nástrojích. Řekněme si to upřímně, musíme uznat, to, co EU dělá nad rámec toho, co dělají samotné členské státy v mnoha oblastech, v oblastech přímo souvisejících s bojem proti korupci, anebo v oblastech, které jsou doplňkové, jako boj proti praní špinavých peněz, oblast veřejných zakázek. To jsou e, oblasti, kde EU má nejsofistikovanější a nejambicioznější, nejnáročnější legislativu na světě. Nezapomínejme také na uh, úroveň institucí. Také zde zněla taková kritika. A co na to instituce? Máme přece OLAF. Nedávno jsme také schválili uh, poměrně ambiciozní eh, text týkající se Evropského veřejného žalobce, který také se tím bude zabývat. A opravdu to bereme velice vážně. Už scháníme zaměstnance pro úřad veřejného žalobce, takže určitě nevyčkáváme eh, nečině. Eh, my také máme směrnici o ochraně eh, finančních zájmů, kolik a o ochraně whistleblowerů to bylo i pod vedením parlamentu. Také máme balíček opatření, díky nimž národní příslušné orgány mohou si vyměňovat finanční informace, aby se zjistilo, jaké transakce se provádějí. Je tady také eh, přímý přístup k účtu centrálních bank, je tady také propojení vyšetřovacích finančních jednotek Eh, které řeší nejen otázky, jako je terorismus, ale snaží se také být více nápomocné v vymáhání práva eh, v boji proti korupci, přispívat k vyšetření a stíhání případů. Další kapitola, kterou jsme nedávno otevřeli v kontextu eh, návrhu víceletého finančního rámce, i zde byla pravidelná poptávka ze strany Evropského parlamentu, nejenže jsme navrhli navýšit celkové financování, které bude k dispozici na mnoho nástrojů, které můžeme využít na podporu protikorupčních aktivit v EU i mimo EU, v zemích sousedství a dalších zemí. Také jsme eh, udělali řadu dalších kroků týkajících se podmíněnosti, kondicionality jsou tedy e, eh, silné sankce, a to i finanční, když členské státy nespolupracují v těch protikorupčních věcech. A také máme konkrétní fond, který bude možno využít, aby eh, se podpořily národní eh, konkrétní reformy zaměřené na boj proti korupci. To téma, o kterém jsem měl hovořit, byly poučení z programu eh, pro sdílení zkušeností. Možná to vypadá jako nějak, něco malého, ale malé to není. Je to něco jako u boje proti radikalizaci. Stalo se to takovou, eh, řekněme, vlajkovou lodí pro všechny státy takovým vzorem. Je to vlastně prostor, kde experti z různých oblastí, z různých zemí eh, si vyměňují zkušenosti, učí se od sebe navzájem, vyměňují si také přímo informace a um, zajišťují si spolupráci v důležitých vyšetřováních právě prostřednictvím této sítě setkání, seminářů a různých dokumentů, které se v této souvislosti připravují. Já bych eh, jenom eh, zdůraznil, že bereme vážně boj proti korupci, rádi eh, budeme dělat ještě více a proto diskuse, jako je ta dnešní, je velice důležitá a děkuji ještě jednou za ten silný signál, který jste vyslali na plenárce minulý týden. Děkuji. Srdečně děkuji Mám za to, že ti oba dva poslední řečníci jsou paradigmatičtí pro situaci. Jednak jsme toho hodně udělali. Tady s vámi, pane Onidy, souhlasím a máme mnohé, co na papíře vypadá um, skutečně dokonale a kde eh, skutečně musíme nyní to podložit eh, věrohodností provádění. Nikdo nemá tak silný právní rámec jako EU. Chápu paní Stefan, která říká, když se podívám do terénu, tak to není tak takové, jaké by to mělo být. Ale faktem je, že eh, členství EU neznamená, že přijede na koni bílý rytíř a učiní vše, co je nutno učinit. Takže je záhodno vyvíjet víc tlaku na členské státy. To bychom měli asi spolu zvážit. V některých členských států, státech ehm, je eh, situace problematičtější než jinde. Také chci ehm, pozdravit pana Dolana z Transparency International. Je to náš známý a dobrý zákazník a dobře známý. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za pozvání a děkuji také za iniciativu eh, hostit tento workshop na důležité téma. Nemám toho mnoho co říci, pokud jde o eh, program sdílení zkušeností. Je to jednoznačně dobrá iniciativa. Kdo by eh, mohl rozporovat skutečnost, že se setkávají funkce funkcionáři a vyměňují si zkušenosti a názory. A jednotlivci z Transparency International, z národních organizací, eh, například eh, Litvy, eh, Itálie, Berlína, byli pozváni jako expertní řečníci na tyto workshopy. Nicméně nebyli jsme účastníky balkánských workshopů a neviděli jsme ani žádné důsledky, ani výsledky těchto workshopů, kromě těch, které jsou na webových stránkách Mm, příslušného DG, takže je obtížné hodnotit úspěšnost. Eh, já bych se dnes chtěl omezit na kontext těchto diskusí a eh, položit si otázku, proč v roce 2018, eh, když si klademe otázku, jak lépe potírat podvody, probíhají Eh, různé diskuse už tři roky na toto téma. Když se vrátíme nebo ohledneme na, na rok 2011, sedm let zpět, tak eh, tehdejší eh, komisařka pro vnitro Cecilia Malmström mm, tehdy vlastně byla vlastně představitelkou určitého klíčového období. Evropská rada požádala Evropskou komisi, aby předložila rozsáhlou protikorupční politiku jako součást takzvaného štokholmského programu v oblasti justice a politiky vnitra. Stále ještě na tuto rozsáhlou politiku čekáme, ale místo toho Evropská komise vydala sdělení o potírání korupce v EU v červnu 2011. Tato sdělení sdělení slibovala řadu věcí, pokud jde o všeobjímající politiku EU o potírání korupce a slíbila také, jak jsme slyšeli, specifický e, monitorovací mechanismus EU, zprávu potírání korupce EU, také ustavení expertní skupiny, která bude dohlížet na tuto zprávu, dále průzkum Eurobarometru každé dva roky, dále program sdílení informací. Také slíbila e, zrychlit jednání o účast činnosti EU mm, v boji proti korupci a také slíbila naplnit e, cíle EU, e pokud jde o ratifikaci e, boje proti korupci OSN a také sebehodnocení schopnosti boje proti korupci EU, jakmile bude provedena právní mm, kapacita nebo analýza právní kapacity potírání potírání korupce EU. V roce 2000, rok 2011 byl také rok, kdy jsme zaznamenali novou inovaci na evropské politike, politice, to znamená evropský semestr. Od prvopočátku se to týkalo boje proti korupci a veřejné zprávy stínové ekonomiky a e, národních specifických hodnocení, například pro Slovensko a Polsko. E, tehdy někteří říkali, včetně Transparency International, že toto vše nestačí. Konec konců to znamená monitorování, analýzu, jemný nátlak eh, místo společného protikorupčního evropského statusu, po čemž se volalo. Ale byl to dobrý začátek. A nyní jsme o sedm let dále a o jednu komisi dále. A co zbylo z toho ambiciozního programu? Protikorupční zpráva, byla zrušena po jednom vydání, už se nikdy neobjevilo, neobjevila. Expertní skupina nyní spí, možná byla eh, také rozpuštěna. Evropská komise stále vyjednává účast Greka mm, nezaznamenala žádný pokrok a Evropská komise stále provádí právní analýzu, kterou slíbila před sedmi lety, která by umožnila onu, ono se, mm, sebehodnocení v rámci OSN. V podstatě je to jediná zásadní legislativa eh, ratifikovaná, která vlastně neprovádí toto sebehodnocení. My jsme napsali předsedu Junkrovi, co to bude znamenat, tato právní analýza o Obdrželi jsme odpověď nedávno, že skutečně ta revize po sedmi letech stále ještě probíhá. A dokonce jsme obdrželi ještě méně informací o této revizi, než bylo zveřejněno v sdělení o potírání korupce v roce 2011, kde alespoň byly podrobnosti o skutečnosti, že OLAF zahajuje proces revize nebo přeskoumávání a mm, o tom vám řekneme více později. Takže místo určité zásadní změny změny potírání korupce eh, za sedm let. Z hlediska tedy boje proti korupce tato komise nedělá nic nového a dokonce zásadně méně než předchozí komise. Nyní několik slov o evropském semestru. Komise říká, že nyní sleduje cíle protikorupční zprávy skrze semestr. V roce 2014, když byla eh, zpráva boje proti korupci zveřejněna. 11 zemí získalo nebo obdrželo doporučení ohledně boje proti korupci a soudnictví. Toto je důležité. Laura řekla ve své prezentaci, že evropský semestr nahradil um, um, protikorupční zprávu. Nikoli. Korupce vždy byl problémem v evropském semestru. Semestr nebyl považován za alternativu zprávy v roce 2014 a není jasné, proč je to, proč to má být alternativa eh, ke zprávě nyní. A nemyslím si, že Evropská komise adekvátně na tuto otázku odpověděla. Naopak, Evropský semestr je eh, vlastně ubohý, eh, ubohá nahrážka protikorupční eh, zprávy. Z těchto důvodů. Za prvé není rozsáhlá. Protikorupční zpráva měla seznam doporučení pro všechny členské státy, které posuzovala a naproti tomu, jak jsme právě slyšeli, existují národní doporučení pro pouhých šest ženských zemí v tom semestrálním procesu. Proč jsou doporučení vydaná pro některé země, proč ne pro pro ostatní není jasné. Například existují doporučení pro Maltu a pro Maďarsko, ale nejsou doporučení pro Portugalsko a Kypr, navzdory tomu, že korupční problémy byly zdůrazněny mm, v semestrálním procesu právě pro tyto země. V posledním roce došlo k pokroku, pokud jde o provádění analýzy a pokud jde o doporučení, ehm, ale stále ještě neexistuje e, e, e, robustní ehm, analýza analýza korupce v některých členských zemích. A to je důležité, protože jste jistě viděli, že Evropská komise navrhla eh, v nedávném návrhu nového víceletého finančního rámce, že by měla panovat podmíněnost v tomto ohledu pro vlastně využívání strukturálních eh, fondů. A to předpokládá i důkladné, důkladnou analýzu korupce korupce v členských státech semestr je neadekvátní náhrada, protože řeší pouze ty aspekty korupce, které mají dopad na růst a konkurenceschopnost, například zadávání veřejných zakázek, transparentnost, integrita státních podniků, ale ponechává stranou ty aspekty, které mají dopad na kvalitu demokracie a právní stát, jako například ilegální stranické financování. A možná, co je nejdůležitější, paní Stefan to také zdůraznila velmi eh, eh dobře, dává nebo vyvolává dojem, že antikorupce je vlastně určité cvičení, které má být prováděno za zavřenými dveřmi. Ale je to vlastně eh, naopak veřejný proces, který má být transparentní, transparentní a viditelný a mm, má dávat všem určité nahlédnutí. Dvě poznámky. Jedna Um, o hodnotě antikorupční um, strategie. Čím dál tím více zemí vyvíjí antikorupční strategie, včetně zemí, které jsou na vrchních eh, příčkách um, vnímání boje proti korupci, například Estonsko, Finsko a Velká Británie. Instituce budou profitovat z těchto strategií, zejména eh, tam, kde dochází k integraci priorit nadnárodních, národních, eh, evropských eh, Eh, zpráv. Eh, předpokladem ale je, že se všechny eh, úrovně zprávy shodnou na cílech, záměrech, ambicích boje proti korupci a usnadňuje to také práci úředníků a parlamentu pohnat vládu k odpovědnosti. A také mm, to je důležité pro politickou koherentnost. Hovořilo se zde už o úspěších komise, pokud jde o eh, určité legislativy, určité sektory, ale otázkou je, zdali existuje politická koherentnost. V této chvíli panuje situace, kdy členské státy transponují eh, takzvanou směrnici o obchodním tajemství, kdy, která je ale v rozporu s e, e, jinou normou, a sice o ochraně oznamovatelů. Kdyby existovala jasná koherentní strategie, tak by e, k tomuto rozporu asi nemohlo dojít. A moje poslední poznámky. To by nevadilo, kdyby nebyly důkazy, že existuje existuje v mnoha členských eh, zemích určitý eh, úpadek v eh, ochraně principu právního státu. Například Maďarsko i Polsko upadlo o 10 bodů zpět a sedm členských států mají na 100 bodové stupnici o 50 méně eh, než předtím, pokud tedy jde o dodržování eh, principu právního státu a také eh, boje proti korupce. Ještě jedna poznámka z mé strany. My jsme si vyslechli řadu poznám, komentářů o politických eh, nákladech a politické eh, chuti hovořit o těchto tématech. Určitě to má určité um, politické eh, náklady a um, samozřejmě, že to může vytvářet nepříjemnosti a nepřátelé. Víme, že mnoz, mnohé populistické nacionalistické síly, které jsou na vzestupu v Evropě, Eh, využívají i eh, retoriku o korupci. Eh, to musíme brát v potaz, ale o tom musíme také vést určitou čestnou diskusi o prospěchu a samozřejmě i o ztrátách, které nám to může přivodit a musíme se podle toho řídit. Děkuji. Děkuji vám za tuto zprávu. My máme co dočinění s opravdu velkým staveništěm Možná, že by se ten pojem korupce měl trochu rozdělit. Zatím vidíme, že je spoustu podvodů při vypisování, že korupčníci tohoto světa se snaží bojovat s námi pomocí našich zbraní, budují nějaké pseudoprávní prostředky, když se třeba na to výběrové řízení přihlásí jedna jediná firma, 45 všech výběrových řízení v Polsku nebo v Chorvatsku má jenom jednoho zájemce, no tak tam asi něco v pořádku nebude. Myslím, že realita je mimo právní rámec, mimo zákon a já si myslím, že je to velký problém do všech stran. Chce paní zpravodajka k tomu něco prosím říct? Katarina, prosím. Děkuji. Já bych ráda položila otázku na pana Onídyho, který eh, řekl, že se tedy udělali určité kroky ku předu a samozřejmě nikdo z nás to nemůže popřít. Eh, ale myslím, že spíš se udělali kroky ku předu v oblasti boje proti podvodům, byla při, přijata příslušná směrnice, ale u toho boje proti korupci eh, tam, i když uznávám, že se tedy udělaly nějaké pokroky, jak to prezentoval pan Onidy, ale myslím, že stále ještě je dost co dělat. A já bych tedy chtěla položit otázku. Chtěla bych se zeptat, co konkrétně vyplynulo z Anti-Corruption Sharing program, o kterém vy jste sám hovořil. Můžete nám eh, poskytnout více informací, protože je to určitě důležitý aspekt pro to, abychom pochopili, jakým směrem bychom měli eh, orientovat naši práci, my jakožto parlament, ale také i další evropské instituce. Můžete nám tedy říct k tomu více informací? Děkuji. Děkuji paní, bardzo paní Já mám... Děkuji paní předsedkyně. Já mám dvě otázky na odborníky mezi námi. První otázka je tato. Zeptala bych se na skupinu Greco. Jak víme, Greco se věnuje hodnocení v mnoha oblastech. Národní parlamenty, vlády, spravedlnost a tak dále. A já bych se teď chtěla zeptat, jak hodnotíte efektivitu tohoto posuzování? Myslíte si, že země, které byly předmětem takového posouzení, uh, opravdu budou postupovat podle těch doporučení, která z pravidla bývají obsahem závěru toho hodnocení? To je první otázka. A druhá otázka, ta směřuje na pana Onidyho doporučení byla zatím zveřejněna pro 14 zemí. A já bych se chtěla zeptat, jak je to se zbytkem členských států? A druhá otázka, když se vrátíme k té zprávě za rok 2014, tak si myslím, že šlo o to, aby ta zpráva se opírala o různé zkušenosti, ale ve finále za předpokladu, že EU bude jednotně bojovat s korupcí bez ohledu na to, jak je to s korupcí v jednotlivých členských státech, tak my všichni trpíme tím, že se ta korupce překrývá, přelévá sem a tam. To znamená, měli bychom mít i nějaký obecný přístup, jednotnou metodu, která by cílila na každého. To znamená, pokud budeme mít jedn, individuální doporučení. Jak to potom vidíte s tou efektivitou, když budeme chtít bojovat jednotně? Doufám, že jsem to formulovala dostatečně jasně. Děkuji. Já bych se zeptala pana Blaje z Interpolu. Vy jste hovořil o těch eh, osmi zatýkacích roz... o těch zatýkačích. Jak je to s tou statistikou? To by nás zajímalo. A Nedávno u mě byla organizace ze Spojených národů International Crime and, and Justice Research Institute. Tato organizace má sídlo v Bruselu a věnuje se tomu, jak státy získávají zabavené výnosy z trestné činnosti a já bych se zeptala, Jaké s tím máte zkušenosti se spoluprací a paní kolegyně Ajala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, přeji vám brzké zotavení protože na dnešním slyšení o boji proti korupci jste v tomto dramatickém stavu. Doufám, že to nemá nějaký jiný význam, ale doufám, že tady vám bude brzy lépe. Já bych tady chtěla poděkovat za veškeré informace a mám tři uh, otázky. Jedna eh, je adresována na Interpol, na ty příklady, které tady byly uvedeny. Chtěla bych se zeptat, zda případ Moldavska a zmizení miliardy které se prostě ocitly neznámo kde, zda zaznamenáváte nějakou eh, účast a zda nás můžete eh, informovat o tom, co jakožto organizace jste byli schopni dělat v této konkrétní věci. Dále eh, paní zastupující Greco. Děkuji mnohokrát za tu angažovanost, kterou jste dala najevo a chtěla bych se zeptat, zda v souvislosti eh, s třetími zeměmi, ale z hlediska EU. Nedávno to byl třeba případ Tuniska. Jak probíhá identifikace a monitorování zemí, zvláště zemí z evropského sousedství. Jak eh, vybíráte ty země? My jsme se setkali s tím, že se tedy aplikují nějaké konkrétní normy v Evropském parlamentu a nebyla, nebyl takový problém eh, s tím, že by si nevšímala země jako Tunisko, která ano, má problémy, ale zároveň se v tom hodně angažuje. Ale byl tady spíše problém ve srovnání s dalšími zeměmi e, sousedství, které nikdy ani nebyly předmětem žádné kontroly a to už po mnoho let. A mě by tedy zajímalo, jakým způsobem vybíráte ty země e, pro e, provádění zpráv, které se týkají zemí evropského sousedství. A konečně, tak jako už na plenárce, bych chtěla říct, že je pravda, že tedy dvouletá zpráva, ano, chápu, je složité ji zpracovat a připravit. Byla zavedena nějaká administrativní strategie, eh, kontroly, vyšetřování, A myslím si, že další zprávy by měly určitě následovat a pro budoucnost by to bylo velice užitečné nejen pro tento parlament, ale obecně pro všechny evropské instituce a také pro členské státy a i pro naše vztahy eh, směrem na venek, abychom měli takové to zprávy, jako máme zprávy o stavu lidských práv v Unii a mimo Unii, tak že bychom měli takovýto typ zprávy, třeba jednou za dva roky, pokud chcete, kde by se právě hovořilo o boji proti korupci uvnitř Unie a také e, vně Unie. Tak, aby vznikla jakási observatoř, která by pro nás byla základem pro e, lepší vyjasňování postojů Evropského parlamentu i ve vztahu s těm známým černým seznamům což také může být užitečný nástroj, pokud má nějaké dopady, ale samozřejmě jejich tvorba vyžaduje transparentnost a e, důvěru ve způsoby pracování. Děkuji. Děkuji. Asi by měl začít pan Onidy, pak paní Štefan a pak pan Blaj. Prosím. Děkuji. Program sdílení, jak už jsem řekl, tak je to velice důležité, protože je to určeno pro praktiky, aby se mohli setkávat a spolu diskutovat. První priorita, kterou sledujeme v tomto kontextu, je jak sdílet nejlepší možnou cestu implementace legislativy. Samozřejmě eh, která se týde o to, která jde přes rámec jenom stíhání, jde o ten komplexní právní rámec a jeho implementaci. To je opravdu velice komplexní, jak jste řekla, paní předsedkyně. Prioritou v tomto kontextu tedy je diskutovat o tom, jak implementovat různé nástroje, ochranu whistleblowerů, financování politických stran, konflikt zájmu, zneužívání veřejných zakázek a tak dále. Druhou prioritou v tomto kontextu je výměna názorů mezi těmi, kdo opravdu bojují s korupcí, aby se mohli navzájem informovat o problémech, které mají, obtížích, na které narážejí, jak prakticky odstraňují ty překážky to jsou věci, které my také necháváme vplynout do nových legislativních návrhů. Třetí aspekt se týká vyšetřování. My se díváme na praktický průběh vyšetřování, snažíme se pomáhat národním vyšetřovacím týmům, protože většina těch případů má přeshraniční povahu. tak máme společné vyšetřovací týmy, které se scházejí a diskutují o tom vyšetřování. Potom na straně stíhání jsme otevřeli novou kapitolu a diskutujeme o různých způsobem, o tom, jak se aplikuje právo, jak se aplikuje právo při stíhání a při procesech soudních. Já opravdu chápu i zklamání, které vnímáte, že není ta komplexní zpráva, která by se týkala všech členských států, ale prosím, věřte mi, že žádný z členských států není mimo naši pozornost. Před nikým nepřivíráme oči když tady máme ta konkrétní doporučení několika členským státům, tak je to proto, že je to to nejakutnější, nejrelevantnější, ale všechny členské státy sledujeme z jednoduchého důvodu, že naši kolegové musí eh, poskytovat ten backgroundový materiál, tak aby ten semestr byl naplněn. Pokud tedy máte něco k nějakému členskému státu, jsme připraveni schromažďovat materiál a pak to prezentovat pro tuto danou zemi. Sousední země, jak řekla paní Ayala Sanders, tak na západním Balkánu jsou všechny protikorupční aspekty velice důležité a probírá se to v kontextu těch řádných zpráv, které se sepisují o kandidátských zemí. Ty země, které sledujeme, vy jste zmínila třeba Turecko, tak to děláme v rámci těch dedikovaných podpůrných programů, protože s tou zemí jsme už uzavřeli dohodu a to je tedy potom pro nás prioritou a snažíme se rozšiřovat podporu při těchto reformách. Děkuji. Já nebo on? Děkuji, paní předsedkyně. Když hovoříme o efektivitě Greco, tak to si myslím, že je velice důležitá věc a musíme myslet i na to, jaké jsou různé mechanismy v EU. Greco se věnuje evaluaci a pak z toho se pisuje zprávu o souladu s těmito doporučeními. Tato zpráva by měla nastolit rovná pravidla hry pro všechny členy Greco. Každý je hodnocen podle svých specifik Není to tedy soubor opatření, který by se měl implementovat ve všech členských státech. Jde o to, aby každý používal své konkrétní nástroje. Pak je tam celá řada doporučení, která jsou formulována a Greco může jít tak daleko, že zveřejní tu zprávu a učení doporučení a pak je na členských státech, jak dalece chtějí implementovat a jak, jak vysokou politickou cenu jsou ochotny zaplatit, pokud se tím nebudou řídit. Po roce a půl se potom napíše takzvaná compliance report, tedy zpráva o plnění a zjistí se, co se udělalo nebo neudělalo ve vztahu k těm doporučením. O to se pak diskutuje na plénu Greco a pak Každé doporučení dostává své hodnocení, splněno, částečně splněno, nesplněno. A nakonec je tady možnost požádat členský stát, aby za pár měsíců opět předložil doplňující informace, takže se mohou z té situace nesplněno dostat do situace částečně splněno nebo splněno. Jenom jedna země nepovoluje zveřejnění zpráv z těch 48 plus Spojené státy. A teď bych se dostala k druhé otázce, která se týká třetích zemí, protože Tunisko není součástí Greco. Tedy nehodnoceno určitě není nic co by vedlo k té možnosti profitovat z množství informací. My můžeme říct valnému schromáždění Rady Evropy, že někdo není součástí GRECO. Jako všechny členské země jsou tady členy a blízké sousedství, země blízkého sousedství také. Máme tedy v té zprávě Greco spoustu informací, ale hlavní problém, který vidím, je, že země dělají spoustu věcí, když dojde na tu evaluaci a za dva, tři roky poleví a ustoupí. Tady jde o to zachytit ten okamžik té změny. Greco s tím bojuje. Ad hoc procedury fungují jenom tehdy, když celá ta věc je dost vážná, když dojde k velkému propadu. Pokud určité věci, které v danou dobu byly relevantní a později se ty reformy zastavily nebo dokonce zvrátily, tak to ta zpráva nemusí postihnout. Je to tedy výzva pro i monitorovací, všechna monitorovací opatření, jak to jak zajistíte, aby ty věci, k nimž dojde v dané souvislosti, e, zůstanou v platnosti, jakmile je přestaneme bedlivě sledovat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týká těch red notices e, za korupci, 385 jich bylo vydáno pro případy korupce a chtěl bych zdůraznit, eh, že my jsme politicky zcela neutrální. To znamená, když se vede nějaké vyšetřování pro korupci, které může být politicky motivované, tak v tom případě Interpol tu red notice nevydává poslední číslo je kolem těch 385. Co se týká organizace, která se snaží získávat zpět výnosy z treste, trestné činnosti, my se snažíme o širokou spolupráci. A co se týká toho moldavského případu, to jsou ty miliardy eur, které zmizely, tak Interpol Europol nedostal zatím žádnou žádost o pomoc v tomto případě, to znamená, že my se toho neúčastníme. Děkuji. Děkuji. To je vždycky potěšující se vás zeptat. Chcete ještě něco do, dodat? Ne, myslím, že už jsem řekl všechno ve svém prohlášení. Dobrá, takže vám pan Onidy ještě prosím ještě slovíčko, pokud dovolíte. Omlouvám se. Jeden důležitý aspekt, který se objevil v diskusi, je vyšetřování. Je pravda, že v minulosti jsme se hodně soustředili na úrovni EU na legislativní rámec a tak dále. Uvidíte, a já jsem rád, že je tu kolega z Interpolu, uvidíte, že víc a víc iniciujeme, vyzýváme k podpoře vyšetřování samozřejmě ze strany Interpolu, to je ona agentura EU, ale také eh, spolupracujeme s Interpolem, krom Europolu. Případ malcké novinářky, to je případ, kdy jsme přímo vstoupili do hry, abychom iniciovali to vyšetřování, aby se to vyšetřilo nejlepším možným způsobem. To též platí pro Slovensko, tedy EU hraje i jistou operativní roli v těch případech, které jsou v mnoha instancích nadmíru citlivé. Na mezinárodní frontě Chápu vaše jisté neuspokojení z toho postupu. My se snažíme plně implementovat své povinnosti, povinnosti plynoucí z Greco a z dalších závazků, ale také musíme respektovat všechny právní aspekty. Měli byste vědět, že s UNODC a s GRECO hovoříme i o těch praktických postupech, tak, abychom mohli dosáhnout těch cílů, které by usnadnily vstup takových vyšetřování do systému EU. Děkuji. Děkuji. Myslím, že bychom do roka mohli předložit jako parlament toto a bylo by to určitě dobré při volbě nového předsedy komise, že bychom chtěli něco takového prosadit. My totiž máme taky pocit, že tahle komise nedělá tolik, kolik by mohla, kolik dělala ta předchozí komise, takže musíme to jasně formulovat. Děkuji vám tedy, dostaneme se k druhé části. OLAF a boj eh, s korupcí. Pan Ajlet, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Když jsem přemýšlel o tom, jak přistoupit k té dnešní diskusi, eh, postupně se na, měnil název eh, programu a teď je to nazváno boj proti podvodům a související iniciativy pro boj proti korupci. A e, z definice věci tohle nejsou úplně stejné věci, i když e, mají mnoho společného. U korupce se jedná především o zneužití e, veřejného nebo soukromého postavení za účelem eh, osobního obohacení a podvod eh, to je eh, nečestné jednání za účelem získat nelegální zisk. A já se snažím o korupci mluvit dle té striktní definice. Určitě budeme mít příležitost diskutovat i o nedávné e, spolupráci e, OLAFu s vaším výborem. Myslím, že příští měsíc máme mít nějaké společné jednání. E, také budeme diskutovat o legislativních a operativních aktivitách. Takže se budu maximálně držet právě té naší práce v oblasti korupce v operativním smyslu slova a dle té eh, striktní definice. Při našich šetřeních eh, narážíme na korupci ve dvou jí souvislosti. Jednak eh, v souvislosti s ochranou evropského rozpočtu a jeho výdajové stránky. Někdy se objeví i věci, které mají vliv na příjmy, ale jedná se především o správní vyšetřování podvodů eh, ve výdajové stránce rozpočtu. Ale občas také děláme vyšetřování eh, vážných eh, porušení předpisů ze strany členů či úředníků, institucí a orgánů. Jedná se pak o korupční chování, ovšem bez finančních do, bezprostředních finančních dopadů na evropský rozpočet. My nemáme žádné trestně právní nástroje, my se držíme postupů, eh, které sice používají trestně právní orgány, ale máme také zaměstnance, kteří mají zkušenosti s trestním vyšetřováním. Ale samozřejmě, kdy, v době, kdy pracují pro nás, tak tyto trestně právní aktivity nevykonávají my narazíme na korupci u veřejných zakázek, máme mnoho případů na vysoké úrovni, vysokoprofilových eh, případů v posledních měsících eh, v různých zemích, eh, kde jsme vydali zprávy a ukázali jsme na korupční praktiky při poskytování veřejných zakázek na vysoké částky. Také se objevily střety zájmů což není vždy úplně jednoduché definovat a výklad může být různorodý. I ten přístup je různý v jednotlivých členských státech. Také narážíme na tyto záležitosti, když se snažíme chránit eh, rozpočet na podpory a také někdy narážíme na klasické případy korupce, kdy někdo mimo nějakou instituci zaplatí nebo nějak ovlivní někoho uvnitř instituce, tak aby eh, ovlivnil rozhodnutí o veřejné zakázce, kterou přímo uděluje tato instituce, anebo rozhodnutí o dotacích. Z hlediska závažných porušení Eh, předpisů, které třeba nevedou k okamžité finanční ztrátě. Máme eh, snahy o zakoupení vlivu eh, v parlamentech, kde se třeba platí za hlasy. Možná si vzpomenete před několika lety byla stíhání, která vedla i k odsouzení v některých členských státech, ale v jiných členských státech zase nikoli, že ty skutky byly eh, v podstatě tež, byla tedy snaha o korupci. Také jsme eh, řešili obvinění související s návrhy zaplatit eh, členovi komise na, za ovlivnění politiky. Určitě všichni víte, o čem mluvím. To stále se ještě řeší v dotyčném členském státě. Také si vzpomínám velké eh, vyšetřování eh, systémové korupce úředníka komise v oblasti eh, veřejných zakázek a přestože se to stalo před 11 lety, tak je to stále ještě v závěrečné fázi odvolacího řízení v Belgii. Opravdu to může trvat velice dlouho, než se dokončí tyto trestní řízení. my tedy se proto zabýváme především správními řízeními a snažíme se zajistit zlepšení systému. Pochopitelně to téma je komplikované, když ta korupce je přeshraniční. To také zaznamenáváme stále častěji a budeme na to poukazovat i v letošní výroční zprávě kdy máme eh, osobu z nějaké evropské eh, země, nebudu konkrétnější, která uplácí osoby v jiné jeho východní země. Nejedná se o to, kterou myslíte, patří to k eh, novějším členským státům a dochází tam k systematickému uplácení a samozřejmě tam potom je třeba, aby se do vyšetřování zapojilo několik členských států najednou, aby také koordinovali eh, stíhání eh, mezi těmi dotčenými zeměmi. Z hlediska techniky korupce je to zmíněno i v naší výroční zprávě, o které můžeme někdy diskutovat podrobněji. Vlastně tam je střed mezi tou, tím úřadem, který eh, poskytuje smlouvu, potom tady je eh, firma, která třeba dostane zakázku na eh, silniční, opravu silniční sítě a potom ta zakázka je zpracována tak, aby eh, to vyhovovalo nějaké konkrétní firmě, která jediná je schopna jakoby zaškrtat všechna políčka, všichni ostatní jsou vyloučeny a eh, Jedná se zase o eh, zapojení vysoce profilových osob. Zatím bylo vzneseno obvinění, nikoli však odsouzení. Pak jsme také třeba v jiném případě zaznamenali výrazný střed zájmu kde je třeba opravdu prostudovat projekt do detailů, aby se zjistilo, zda odhady nákladů jsou správné, zda předložené dokumenty nebyly předloženy čistě účelově jenom pro eh, eh, odůvodnění poskytnutí nějaké konkrétní firmě. V tomto případě to byla analýza nákladů a výnosů. Eh, bylo třeba zjistit, zda ty dokumenty neměly nějaký jiný účel, zda tady nejsou tedy eh, příznaky nějaké domluvy. Někdy, když uděláme obsáhlou analýzu s velkým množstvím údajů, tak se pak ukazuje, že třeba ty částky eh, sedí téměř na cent v dokumentech, které předkládají stejné organizace za obdobným účelem. Dochází k, třeba k opakování um, překlepů eh, nebo gramatických chyb v dokumentech, které přitom měly zpracovat různé organizace a my pak musíme se dostat um, do jádra nějakého konkrétního návrhu a to je práce, která je mnohem širší než běžný audit. Je velice náročná na, na, na zdroje a je to práce, která musí být velmi přesně zacílená, aby se dařilo eh, odhalit korupci a pochopit detaily konkrétních kaus. Eh, ono to hodně souvisí i s pravidelným školením, s osvědčenými postupy, které se zavádějí, tak abychom potom mohli úspěšně pracovat v terénu, protože to je eh, něco jiného. Když zaměřujeme nějaké vyšetřování, tak se zabýváme tím, kde budeme vyšetřovat, ale také tím, kolik zdrojů budeme potřebovat na konkrétní vyšetřování, Eh, třeba na úkor jiných vyšetřování. Snažíme se najít oblasti, kde úspěšné vyšetřování bude mít silný odstrašující účinek. To je velice důležité, tento odstrašující účinek, ale těžko se to dá měřit. Ale je to možná důležitější než jakýkoliv jiný vliv OLAFu, právě tento odstrašující účinek. A pokud se podíváte na některé velké případy z posledních měsíců a na počet případů, tak e, jsou to případy, které měly takovýto dopad. Když ukážeme, že jakožto evropský orgán v rámci evropských institucí e, jsme schopni přispět k tomu vnímání, že nás opravdu zajímají lidé ehm, v terénu. Zítra budeme diskutovat o Slovensku, tak se možná o tom zmíním eh, šířeji, ale my jsme opravdu vložili hodně zdrojů do poměrně krátkého časového období do přesně zacíleného vyšetřování, které vedeme v této zemi v přímé reakci na vraždu Eh, tamního novináře, abychom ukázali, že opravdu jsme schopni něco dokázat. A nyní tedy k tomu, co bychom mohli udělat pro zlepšení. Z politicko-legislativního hlediska jsme teď ve fázi, kdy eh, bude úřad Evropského veřejného žalobce. Tento úřad už je tedy v aktivní fázi po mnoha letech úvah. Mnozí mi kolegové tehdy k tomu přispěli, už se o tom mluví od 90. let. Návrh změnit nařízení o OLAFu, abychom mohli lépe spolupracovat právě s tímto úřadem Evropského veřejného žalobce, to je samozřejmě klíčové, ale jsou tady i další oblasti, legislativy na národní úrovni, kde eh, je prostor ke zlepšení. Samozřejmě důležité jsou vždycky eh, detaily, ale v některých zemích je třeba usnadnit zapojení externích orgánů, ať už se jedná o OLAF, Europol a nebo e, orgány činné v trestním řízení jiných členských států. Některé státy to vítají a dělají maximum pro naše zapojení, zapojení Europolu. Pak některé členské státy se drží velice úzkého výkladu práva a nechtějí to změnit, eh, aby eh, usnadnili tuto pomoc, eh, kterou my můžeme poskytnout. A pak je tady také otázka korupčních aktivit v jedné zemi které se potom jakoby transportují do jiné země. Může to být v rámci EU, ale klasicky to může být takto exportováno do zbytku světa, zvláště do zemí, kde je vysoké riziko korupce, zejména v Africe. Některé členské státy udělaly veliký pokrok při řešení těchto situací, eh, jiné by se ještě mohly zlepšit. A je tady třeba důležitý vzájemný tlak těch jednotlivých zemí. OLAF bude nadále sehrávat svou úlohu ve vyšetřování eh, údajné korupce v rámci institucí a to i po zřízení eh, úřadu veřejného žalobce. A samozřejmě bude ještě trvat, než tento úřad začne plně fungovat. Eh, to bude eh, určitě věc důležitá pro budoucího generálního ředitele Olafu, který snad bude brzy jmenován. A budeme pokračovat ve výměně přeshraničních odborných zkušeností a bude tady také důležité zapojení nezúčastněných členských států. Pokud jde o OLAF, tak jsem hrdý na náš příspěvek pokud jde o pomoc s řešením trestných činů korupce v tom období, eh, v němž jsme na tom pracovali a myslím, že budeme i nadále pokračovat v těchto aktivitách a nejlepší cesta, jak tak učinit, kromě toho, že budeme přispívat k nějakým politickým iniciativám, jsou právě ta úspěšná šetření kde se zaměřujeme na konkrétní případy a e, připravujeme konkrétní zprávy. Děkuji. Já, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji, pane Ajlete. My víme, že vaše e, období jako výkonný ředitel se chýlí ke konci a doufáme, že to obsazení nového ředitele bude pokračovat. E, vy jste jakási tajná zbraň Olafu. Já doufám, že to tedy bude pokračovat ke stabilizaci. Děkujeme. Slovo má nyní pan profesor Michal Levy z univerzity v Cardiffu, profesor kriminologie, eh, škola eh, společenských věd. Děkuji. Paní předsedkyně, je pro mě potěšením a ctí zde promluvit. Chtěl bych začít Komentářem o překrývání, které zde již bylo zmíněno několika e, z vás v úvodních poznámkách o tom, e, kde probíhá hranice mezi e, korupcí, podvodem a organizovaným zločinem. Tady, jak ten diagram ukazuje, je to vlastně něco, co se překrývá, ale to překrývání není statické zapojení skupin organizovaného zločinu do podvodu Eh, napomáhá navýšení nebo zvyšování účinnosti eh, kriminálních eh, podniků a to je významným rysem. Stejně tak respektive i kdyby tam nebylo tolik organizovaného zločinu, tak by v tom bylo trochu podvodu. Záleží na tom, jak definujete ta organizovaná zločinecká spolčení otázkou například je, zdali je Volkswagen skupinou eh, organizovaného zločinu. Několik eh, lidí tam páchá podvody za účelem tedy docílení eh, profitu, zisku. Takže ta koncepce mm, organizovaného zločinu se může proměňovat, ale když míníme vlastně kriminální podniky na plný úvazek, což Volkswagen určitě není, a já zde promlouvám jako majitel Volkswagenu, eh, tak eh, to určitě není tak. A opět ta hranice se posune a ve zprávě, kterou jsem měl potěšení napsat o nákladech organizovaného zločinu v EU, je tato hranice velmi důležitá. Když například e, porovnáváte italský e, organizovaný zločin e, s jinými částmi Evropy, se to může posouvat. Takže proč to zmiňuji? Protože to částečně záleží a když se podíváme na oznamovatele, na což jsem se měl zvláště zamíř, zaměřit, ehm, tedy na typ eh, oznamovatelů a kontext. Když eh, si představíme mm, eh, trh v rámci ilegálních trhů, tak se tady ptáme, jaký je trh pro přestupky praní špinavých peněz. Je tady strana poptávky a nabídky, jaký je trh pro korupce. Nikolas Eilert to již zmínil jsou to eh, údajné pokusy korumpovat členy parlamentu, členy komise, členy národních států a tak dále. A to je tedy zvláštní eh, problém, kde je koncentrována politická moc, zejména pokud je o pořizování eh, služeb a produktů. A je v tom zapojen organizovaný zločin, někdy ano, někdy ne. To je kontext, v rámci něhož bychom eh, se měli eh, dívat na aktuální a potenciální roli oznamovatelů v narušování kriminálních nebo zločineckých trhů, včetně těch od odstrašujících prvků, které byly zmíněny. Já eh, tady ne, nemíním vstupovat do tohoto amerického případu je to eh, velmi americké, nechci vás s tím nutit, ale, eh, nudit, ale eh, chci říci, že tady neexistuje obecná povinnost hlásit ehm, přestupky nebo trestné činy v Evropě nebo Evropské unii. Bylo tomu tak v anglosaských zemích anebo anglických výjimkou v současnosti je ve vztahu k eh, povinnosti, když jste regulovanou profesí, je hlásit podezření a to může být tedy do jisté míry eh, považováno za ustanovení o oznamovatelích, protože to vedlo banky a právníky ve většině eh, členských zemí EU, ale ne mnoha zemích vně EU, eh, k povinnosti hlásit svá podezření orgánům a to je velmi důležitá dimenze. Výzvy pro Evropu jsou, myslím, poměrně signifikantní v tomto ohledu, v této souvislosti. A mohli bychom tu otázku shrnout v tom smyslu, že čím zakořeněnější je e, korupce, tím důležitější je oznamování, tím méně důležitá je, méně důležité je oznamování. A mm, moje starost v této souvislosti, když se podíváte na případ Antoana Deltura čtvrtého a mm, případ Leaks, jeden z výsledků, je z průzkumu ekonomickém zločinu společnosti PricewaterhouseCoopers. Ukazuje se, že oznamování je jeden z nejdůležitějších mechanismů, jak se dovídáme o podvodech. A to je také důvod, proč je to tak důležité. A samozřejmě Deltour byl zaměstnancem PricewaterhouseCoopers a oni byli také důležití v jeho eh, stíhání a jak víte, v květnu letošního roku roku eh, zvítězil v rámci odvolání vůči eh, všem, všem žalobám, z nichž byl obviněn. pokud jde o model odměn, ten vlastně v Evropě nebyl eh, vytvořen. Pro oznamovatele je to zejména eh, prostě eh, přítomné v USA a částečně také v Jižní Koreji v důsledku amerického vlivu. Jedna z potíží v rámci oznamování souvisejícího s podvodem je tato. Představte si, máme veřejnou zakázku. Co se stane, když dojde ke kombinaci eh, podvodu proti Evropské unie a dalšími podvody? Jak, eh, jaký dopad to bude mít na práva oznamovatelů a jejich povinnosti? Komu to budou lidé hlásit? A čím zakořeněnější je korupce v zemi anebo v organizaci, tím eh, je méně pravděpodobné, že to lidé budou hlásit, ale eh, je tady důvěra v to, že soud v konečném důsledku eh, bude sdílet jejich názor na správnost hlášení hm, toho podezření z podvodu. Jedna ze slabin spočívá v tom, že nebo ze slabin té navržené směrnice komise je přístup tedy oznamování regulátorům. Když to tedy konečně shrnu, když se díváme na tyto otázky, tak si nemyslíme, že by mělo docházet k praktickému rozlišování mezi oznamování interně a oznamováním regulátorům a, nebo regulačním orgánům. To znamená, musíme více eh, věřit v to, že lidé musí mít jasno, komu mají hlásit a co se stane v konečném důsledku. A domnívám se, že eh, to stále ještě není jasné eh, v návrzích komise. Děkuji za pozornost. Děkuji paní předsedkyně Gressle eh, eh, opustila místnost na několik minut a tudíž ji mohu zastoupit. Eh, a chtěl bych říci, že srdečně vítám zde pana Levyho z Kardivské univerzity. Moje domovská univerzita byla Svonzi a o to více, ale mám eh, eh, potěšení, že zde je pan Levy. Takže dalším naším řečníkem je pan Kantone, je předsedou eh, Národního úřadu proti, boje proti korupci v Itálii. Má slovo. Děkuji. Děkuji za příležitost dnes vystoupit v tak významné instituci, abych se s vámi podělil o zkušenosti Itálie Eh, této oblasti díky tedy eh, našemu národnímu eh, protikorupčnímu orgánu, o kterém už hovořila paní Kiniči ve svém úvodu. Nejprve bych chtěl říci, že považuji za velice užitečnou tu dosavadní diskusi. Mám pocit hlavně, že ze všech vystoupení vyplývá údaj, který můžeme i my potvrdit jako italský úřad. A sice aktivnější eh, úloha EU je potřebná. Chceme-li vytvořit společnou politiku zaměřenou především na prevenci korupce. Eh, já už jsem absolvoval mnohé diskuse s partnery z EU a ukázalo se, že zvláště politika prevence korupce je velice odlišná v jednotlivých členských státech a je velice malý společný jmenovatel i mezi politikami, které státy vedou. Dnes je stále větší homogeneita mezi agenturami, které působí v balkánských zemích, než eh, mezi agenturami v západní Evropě. Pokud jde tedy o italskou zkušenost, Itálie do roku 2012 se zabývala korupcí, zejména v té represivní eh, fázi. To byly trestní řízení, soudy, odsouzení. A eh, na počátku 90. let eh, Itálie zahájila jedno z největších šetření korupce v případech tzv. tangentopoli. Represe ovšem nastává vždy až poté, poté, co už ke korupci došlo a e, záleží na ní případ od případu. Korupce je trestný čin, pro který je typické, e, že tam jsou vlastně nejasná temná čísla a velice obtížně se někdy e, kvantitativně měří je třeba zavést politiku prevence, která by eh, předcházela eh, zjištěním korupce a naše země eh, se snaží zaměřit na mezinárodní umluvy třeba z Meridy 2003 nebo dohoda Rady Evropy z roku 99. V roce 2012 jsme přijali zákon číslo 190, který nese eh, eh, jméno tehdejšího eh, ministra spravedlnosti. Základním kamenem této politiky prevence jsou tři možné, tři možné pilíře, které představují tu prevenci korupce. Je to myšlenka, která vychází z mezinárodních zkušeností. Máme tady mezinárodní úmluvy, o kterých jsem hovořil, ale ty sami o sobě neuvádějí přesné modely, jak přijímat eh, opatření, preventivní opatření v boji proti korupce. Nechává to na jednotlivých zemích, nechává na nich, jaká opatření si přijmou. Itálie tedy použila především tři eh, eh, možnosti, tři pilíře. Za prvé, je to myšlenka, která vychází z logiky represe, a vlastně z jejího obrácení. To znamená, nejde o to, že by ty veřejné úřady v mechanismu eh, prevence korupce se zaměřovaly jenom na eh, veřejnou eh, korupci. Základním kamenem té nové strategie prevence korupce je především jiný pohled na veřejnou zprávu. Zpráva už se nevnímá jenom jako předmět kontroly, ať už trestní nebo správní, ale měla by i sehrávat přímou aktivní úlohu v politice prevence korupce. Prostřednictvím systémů, které se používají v různých mezinárodních právních řádech a jsou to vlastně plány eh, bezúhonosti, u nás se tomu tedy říká plán prevence korupce. Je to v tom eh, zákoně 190 a to je nástroj, který eh, odpovídá systémům compliance, které provádějí soukromé firmy. To znamená, analyzují se rizika a na základě nich se zvažují opatření, která by tato rizika odstranila. A takovýto plán eh, musí přijmout každý veřejný orgán v zemi, centrální i eh, místní, to znamená veškeré veřejné subjekty a také veřejnoprávní společnosti jsou povinné mít takovýto plán prevence korupce. Ten plán se schvaluje eh, na základě dvojí úrovně. Je tady národní plán, který eh, přijímá národní eh, orgán pro boj proti korupci ve spolupráci se subjekty jednotlivých odvětví. Ten plán je takový rámec, v němž potom jednotlivé úřady si e, přijímají své individuální plány, definující individuální rizika v té dané organizaci a opatření, jak eh, ta rizika řešit. A zákon také stanoví, jaká opatření musí zohledňovat všechny Eh, orgány. Jednak například je to nutnost rotace zaměstnanců, protože jedním z hlavních eh, rizik korupce je eh, to, že oni vlastně zůstávají příliš dlouho ve své, ve své funkci. Takže první opatření je tato rotace. Dále je třeba ochraňovat eh, whistleblowery, eh, oznamovatele v rámci jednotlivých eh, organizací. Mně se velice líbilo to, co říkal profesor Levy. Itálie už v roce 2012 tedy přijala zákon, který byl novelizován v roce 2017 a tento zákon obsahuje mechanismus na posílení ochrany oznamovatelů. Také tam jsou různé eh, správní sankce, velice vysoké v případě diskriminace těchto eh, interních oznamovatelů. A také zákon zavádí eh, správní sankce pro úřady, které by nereagovaly na to, co ten oznamovatel nahlásil. Plán prevence korupce také obsahuje vymezení eh, a stanovení eh, člověka, který zodpovídá za ten eh, plán. Je tedy vytvořen hm, mechanismus prevence proti korupce a v každém tom úřadu musí být člověk interně zodpovědný za přijetí plánu který tedy ale přijímán tím orgánem eh, jako takovým a zároveň dohlíží na eh, realizaci opatření v tom plánu. Zároveň je v přímém kontaktu s Národním protikorupčním orgánem, který v tomto smyslu eh, je tedy jakýmsi rozhraním mezi tímto národním orgánem a orgánem, který spravuje ten plán na místní úrovni. Máme to tedy více než pět let a dnes to plnění plánu přesahuje 90%, takže už téměř všechny orgány mají takovýto plán, mimo jiné i proto, že pokud ten plán nemají, tak je zde eh, správní i osobní sankce vůči subjektu, který to nepřijal. A také se zkoumá kvalitativní úroveň těch plánu. Je jasné, že skutečným problémem není přijetí plánu jako takové, ale spíše kvalita tohoto plánu, zejména pokud jde o analýzu rizik. Výsledky v této oblasti jsou eh, v posledním období uspokojivé, ale ještě jsme vzdáleni přijímání skutečně kvalitních plánů. Druhým pilířem strategie prevence v naší zemi je maximální transparentnost. Eh, je jasné, že transparentnost je základním opatřením, které umožní předcházet korupci, protože stimuluje eh, tu takzvanou accountability, tedy odpovědnost, ale zároveň také vytváří vztah důvěry mezi občany a institucemi. Je známé, že země eh, s nejvyšším stupněm korupce jsou země, kde je největší nedůvěra občanů eh, v jejich instituce. Transparentnost také eh, zlepšuje právě tuto důvěru občanů ve veřejnou zprávu. V tomto smyslu naše země zavedla dva společné vzájemně se doplňující nástroje pro transparentnost. Povinnost publicity. Každý e, úřad e, musí zveřejňovat všechny citlivé e, údaje. Ty údaje se musí zveřejňovat otevřeně, tak aby byly stažitelné, stáhnutelné všemi. A jsou to všechny důležité údaje týkající se například Eh, majetkového, majetkové situace týkající se eh, například různých eh, poradenských činností, všech aktivit, kde by mohlo docházet k nějakému narušování řádné činnosti. A tento mechanismus publicity je tedy přijímán v téměř všech úřadech a byl i posílen eh, zákonem z roku 2016, který vedle publicity zavedl také systém takzvaného obecného přístupu občanů, což je něco jako eh, zákon o svobodných informacích v anglosaském právu, kdy každý občan má právo vyžadovat všechny údaje a všechny informace ve vlastnictví úřadu když tedy ukáže, že má nějaký eh, zájem na těchto eh, údajích. A to je tedy systém transparentnosti, který jsme eh, schválili ve dvou krocích. Nejprve to byl zákon z roku 2013 a potom zákon z roku 2016. A přináší to výsledky. Protikorupční národní úřad provedl monitorování ohledně systému povinné publicity u těch nejvýznamnějších měst v zemi a zaznamenal vysoký zájem občanů. Občanů občané se snaží získat netolik osobní informace. Není eh, tedy pravdou, že transparentnost by podporovala jakýsi voajerismus ze strany občanů, ale ta transparentnost eh, ukazuje, že občané se zajímají o různé citlivé eh, listiny, citlivé dokumenty a eh, občané právě se nejvíce zajímají o ty veřejné zakázky, poradenské činnosti, což jsou právě ty citlivé záležitosti. A třetím pilířem, o který se opírá politika prevence korupce, je posílení nestranosti státních úředníků. I zde je to princip, který vychází z mezinárodních zkušeností. Čím více státní úředníci ve své činnosti jsou nestranější, eh, tím se snižuje eh, riziko korupce. A v tomto smyslu Eh, to zlepšování nestranosti eh, přichází ze dvou stran. Jednak je to eh, zjišťování možného konfliktu zájmu. Problematika konfliktu zájmu velice úzce souvisí s korupcí, zvláště ve státní správě je korupce vždycky vyvolávána střetem zájmu. To znamená, že existují nějaké soukromé zájmy, které se propojují s těmi zájmy veřejnými. A je tedy nutné zjišťovat eh, tyto případy střetu zájmu. Je to důležitý nástroj boje proti korupci. Také je nutné vytvářet mechanismy, které ehm, regulují ten vztah mezi soukromým a veřejným sektorem a případný přechod mezi těmito eh, sektory. V naší zemi v roce 2012 eh, stále v tom stejném zákoně se zavedla regulace tohoto přechodu mezi soukromým a veřejným sektorem. To znamená, je vyloučena možnost přejít z veřejného sektoru do soukromé Eh, v případě nějaké takzvané kontrolované činnosti a jsou tady i pravidla pro slučitelnost eh, slučitelnost veřejných funkcí, to znamená, není možné kumulovat více veřejných funkcí, protože to pak zase může ovlivňovat riziko korupce. A tím druhým směrem pro posílení nestranosti je zavedení etických kodexů. Eh, máme tedy ten zákon 190, kde Eh, je dáno, že každý veřejný orgán si musí eh, přejmout eh, etický kodex, nebo přesně řečeno kodex chování. Není to čistě jenom deontologický kodex nebo etický kodex, je to kodex chování, kde se za nevhodné chování může ukládat disciplinární postih. A dokonce to může vést i k propuštění. Tento kodex chování jmenuje nebo vymezuje jakéhosi vzorového úředníka, který eh, musí být charakterizován eh, čestností a nestraností, aby eh, nehrozilo jeho skorumpování. Kodex chování jsou takovou velikou změnou a je to náročné, protože ty kodexy chování se přijímají dle schématu Národního kodexu, jsou dosti Eh, důsledné, pokud jde o stanovení povinného chování. Například se výslovně zakazuje přijímání jakéhokoliv dárku tím státním nebo veřejným úředníkem, pokud eh, se nejedná o dárek nějaké minimální hodnoty. Ten systém eh, jsem tedy vymezil velice v rychlosti. Je tady také důležitá úloha toho národního protikorupčního orgánu, což je nezávislý orgán, jeho členové jsou jmenováni eh, vládou, ale zároveň to jmenování musí získat podporu parlamentu, parlamentních výborů s hlasem více než dvou třetin poslanců aby eh, nedošlo k politickému ovlivňování eh, ze strany vlády. Ten mandát je na 6 let, je to tedy delší mandát, než je mandát vlády a nemůže být um, obnoven. Kromě toho zákon stanoví, že eh, předsedou tohoto orgánu nemůžou být lidé, kteří měli nějakou politickou aktivitu v předchozích třech letech právě proto, aby se posílila nezávislost tohoto orgánu. Orgán má významné pravomoci, může provádět inspekce, kontroly i s využitím hospodářské policie eh, v zemi nebo finanční policie a byl zřízen i specifický orgán. Je to Eh, při finanční policii má, je zřízen proti, speciální protikorupční odbor, který eh, právě může provádět konkrétní kontroly a vyšetření eh, toho, zda se dodržují normy prevence proti korupci. Také může schvalovat sankce v případě, že tyto protikorupční předpisy nebyly přijaty, například ty protikorupční plány, a nebo v případě, že nedochází ke zveřejňování e, například majetkové situace e, představitelů státního aparátu. Ta nezávislost je zajištěna i systémem financování, který nezávisí přímo na státním rozpočtu. Ten orgán se e, má samofinancování, protože eh, u veřejných zakázek je eh, určité procento, které dostává právě tento orgán eh, a nemusí tedy dostávat přímo financování z veřejných rozpočtů. Pochopitelně nemohu říct, jaké byly výsledky všech těchto činností. Jak už se naznačilo, ten, ta tematika eh, měření korupce, eh, což je velice relevantní na mezinárodní úrovni, protože je jasné, že stanovení objemu korupce je zcela zásadní, aby se mohlo proti ní bojovat eh, a také Eh, aby se volili vhodné nástroje pro boj proti korupci, tak, jak říkám, obtíže s měřením objemu korupce nám neumožňují přesně vyhodnotit výsledky, protože neexistují žádná měření, která by umožnila zjistit efektivitu preventivních opatření. Ta preventivní opatření eh, nejsou vždy viditelná v těch výsledcích, protože to, že nedojde k nějakému negativnímu jevu, nemůže být automaticky vnímáno jako pozitivní výsledek těch přijatých preventivních opatření. Je tedy třeba hodnotit jinak přínos těchto opatření. Zabývají se tím různé orgány u nás Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo hospodářství i za použití evropských fondů se udělal eh, takový výzkumný projekt, který se právě tímto zabývá, který by měl být ukončen v roce 2020. Ještě dvě pozitivní informace. Říkám, že korupce není eh, snadno měřitelná, ale je tady určitý index, který má svá omezení, ale je to index, který zveřejňuje každý rok Transparency International a je to eh, index, který eh, hodnotí syntetickým způsobem vnímání korupce v jednotlivých zemích. Itálie v posledních 15 letech eh, se pohnula o 15 míst v této klasifikaci z 69. nehezkého místa se posunula stále ještě nehezké 54. místo, ale je to eh, přece jenom posun. Itálie tedy se posunula o těchto 15 míst ne proto, že by eh, korupce byla vymícena. Všichni víte, že skandály v naší eh, zemi stále pokračují, ale je to vnímání ze strany občanů je ovlivněno tím, že tady je eh, určitá aktivita, jak to potvrdilo i transparenci Itálie, že dochází k činnostem, které se snaží zabránit korupci nejen ze strany státních zastupitelství, ale právě ze strany vytváření těch preventivních plánů. A ten výsledek tedy v tomto smyslu je pozitivní a je výsledkem také dalších činností. Například se zavádějí mezinárodní eh, osvědčené postupy eh, prostřednictvím OECD. Eh, pak tady jsou velké Eh, veřejné zakázky, kde byla zavedena pravidla třeba u Expo 2015 a snažila se právě eh, řídit těmi významnými pokyny eh, OECD. Je to cesta velice dlouhá, prevence samozřejmě nepřináší výsledky v krátkých lhůtách, ale prevence se za, zavedla do toho DNA systému a může ovlivnit tedy dlouhodobé trendy. Například, že eh, by Itálie už nebyla tolik vnímána jako nejskorumpovanější země v Evropě. Uh, Uh, Děkuji za tento příspěvek. Je vždy dobré pro nás slyšet i praktické příklady, proto jsem nechtěl ani přerušovat vaši dlouhou prezentaci, protože eh, jsem pochopil, že to je velice užitečné. Takže děkujeme. A nyní dávám první příležitost ke komentářům, otázkám našim zpravodajkám. Děkuji vám. Já mám otázku týkající se zejména pana profesora Levyho. Chtěla bych vědět, jak posuzujete roli novinářů v procesu potírání korupce. A moje otázka je motivována skutečností, že zde v Evropském parlamentu eh, máme různorodé názory na to, jak investigativní eh, žurnalismus má být financován nebo nemá být financován z našeho rozpočtu, evropského rozpočtu. Co si myslíte, je to dobrý nápad, anebo by to vytvářelo hrozby? A pokud ano, jaké specifické hrozby? To je fascinující otázka. Promiňte, eh, ještě necháme druhou zpravodajku položit otázku a pak odpovědi. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem třem hostům i panu Kantonemu za eh, prezentaci italské zkušenosti, která, eh, myslím, přináší dobré výsledky. Děkuji ale za všechny příspěvky, které tady zazněly a chtěla bych eh, položit otázku panu Eiletovi. Eh, protože mě zaujalo, že vy jste hovořil o dvou aspektech a ráda bych dostala více informací. Vy jste hovořil o tematice eh, získávání nebo kupování eh, hlasů, nebo nemusí to být za peníze, ale i za nějakou jinou kompenzaci. A mě by tedy zajímalo více detailů a také váš názor na přiměřenost eh, právních eh, předpisů, ať už evropských nebo eh, tu národních. A potom také by mě zajímaly další informace o tom, že korupce je často přeshraničním fenoménem, protože třeba ty peníze se přesouvají do jiné země a z mnoha dalších důvodů Eh, a zaujalo mě to, co vy jste říkal, že eh, u těchto případů musíme zavést nějaké speciální kapacity eh, a můžete tedy toto říci více do detailu, abychom věděli, jak nejlépe čelit tomuto fenoménu, který je přeshraniční a který vyžaduje nějaká přeshraniční opatření proti korupci. Děkuji. Okay, takže několik otázek hned na jednou. Myslím, že ta první mířila na pana profesora Levyho, eh, eh, napřed tedy on a poté odpoví pan eh, Ailet a pak i pan Kantone, pokud bude chtít, může přispět. Takže já děkuji za vynikající otázky. Investigativní žurnalismus je skutečně určitá forma oznamování a obrací naši pozornost na důležité otázky eh, veřejné legitimity, které eh, obvykle zůstávají stranou eh, debaty o oznamování. Jestli investigativní žurnalistika by měla být financována přímo z rozpočtu Evropské unie, jsem nikdy dosud ne, nezvažoval. Mělo by Respektive myslím, že je to dobrý nápad, ale mělo by to probíhat eh, v podobě procesu, jinak by zde mohla být obava, že investigativní žurnalisté eh, se jaksi obrací eh, zády, respektive do svého hledáčku nepojímají evropské instituce, což by nebylo dobře, ale Myslím, že by to byl dobrý nápad. Většina zdrojů pochází z eh, zdrojů veřejných anebo stran, které sami o sobě eh, mají zájem o poškození pověsti eh, osob, které vyšetřují. A nesmí, nesmíme zapomínat, že většina žurnalistiky je Eh, financována skrze proces poškozování pověsti ale je to, opakují dobrý eh, nápad a eh, myslím, že by to mělo i dobré důsledky. Jak víme, fondy nebo zdroje pro noviny se stále snižují a další možnosti jsou veřejné dary a charita, dobročinné eh, instituce. Na to se musí samozřejmě podívat eh, také investigativní žurnalistika a eh, to je určitě dobrá věc podle institucí po mé pravici a levici. Děkuji, pane Ailete. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o žurnalistiku, Snad eh, jenom komentář jako profesionální úředník. Člověk, eh, člověka pojí z novináři láska i nenávist a proměňuje si to eh, někdy v nenávist někdy, když také se musí novináři nafinancovat z veřejných zdrojů. Může se to ubírat také nesprávným směrem, ale z mé zkušenosti, zkušenosti OLAFu, vím, eh, že výsledky investigativního eh, eh, žurnalismu mohou být velmi cenné, ale také hrozba investigativního Eh, žurnalismu je eh, někdy mm, odstrašujícím prvkem. Takže jakoli eh, můžeme být mm, nervózní z nějakého tématu, na které mm, nechceme být dotazováni v určité době, je to přesto velmi hodnotná věc. Před časem vznik vznikl formální orgán, který nám umožňuje interakci se žurnalistikou eh, a tady se odehrála skutečně dobrá práce, která nám pomohla dostat se tam, kde jsme nyní, pokud je, jde o pochopení potřeb novinářů a také pochopení novinářů pro nás. Myslím, že je to zdravý dialog s profesí eh, novinářů i když tedy jsem možná konkrétně neodpověděl na tu otázku. Já jsem eh, hovořil o nějakém o jistém vyšetřování před několika eh, lety za jiného eh, ředitele. Šlo o vyšetřování nabídky hotovosti několika členů Evropského parlamentu z různých zemí a tedy skutečnosti, že výsledek eh, soudních rozsudků jednotlivých členských států se různili. Ehm, nechci toho říci více, moje paměť se může mílit v detailech, ale to určitě byl ten eh, výsledný obrázek. A eh, také vlastně jsem se odkazoval na určitá obvinění nebo tvrzení ehm, o tom, že jeden člen Evropského ehm, parlamentu nebo myslím komise teď eh, by byl ochoten eh, přijmout peníze a to samozřejmě mm, mm, na sebe přitáhlo velkou pozornost a eh, mělo to za následek také různé procesy v dané členské zemi. Pokud jde o přijímání legislativy, je nezbytné, aby všechny členské státy byly 100 eh, stíhat eh, občany eh, spadající do jejich legislativy, tedy které jsou schopny nebo uplácejí, uplácejí instituce. Některé členské státy jsou v tomto ohledu velmi aktivní, jiné méně a pouze proto, že konkrétní členský stát nemá za sebou tedy určitou historii ve vztahu k jiným státům, trestem neznamená, že by to nebylo nutné, protože eh, pachatele vždy vyhledávají místa, kde je nejmenší pravděpodobnost stíhání. A eh, další bod, eh, existují případy nebo situace, kdy se legislativa prezentuje jako prevence aktivní spolupráce se, pokud vím, tak eh, na Slovensku, v Česku z historických důvodů jsou trestní zákonníky velmi podobné, ale jedna z těchto zemí eh, skutečně aktivně hm, pomáhá OLAFu a jiným mezinárodním orgánům ve spolupráci se soudnictvím, zatímco ta druhá země vykládá eh, legislativu jinak Říkají, jste informátor jako každý jiný, ale zvážíme, co řeknete, ale nejsme schopni s vámi o tom diskutovat. Myslím, že je velmi důležité, aby členské státy napomáhali respektive pomáhali tak, jak to mají činit podle smlouvy, aby tedy um, byli, byli ochotní k lojální spolupráci. Paní Grese, děkuji za laskavá slova. Pokud 12. Eh, července budete přítom na naslyšení Olafu, tak já budu přítomen také. Děkuji. Pane Kantone, chcete něco dodat? ano, děkuji k významu eh, investigativních novinářů. V USA se jim říká hlídací psy. Já myslím, že jsou zcela nezbytní eh, v boji proti korupci. Potřebujeme investigativní novináře, kteří najdou případy korupce. A transparentnost eh, státní zprávy má smysl právě tehdy, když novináři potom mohou zveřejňovat ty zjištěné informace. Jedna z věcí, eh, které jsme zaznamenali, byly, že informace, které jsou zveřejněny na stránkách úřadu, potom jsou dále zpracovávány novináři, kteří zkoumají za nějakou poradenskou činností nebo veřejnou zakázkou. Nedošlo k nějakým eh, porušením eh, práva, nemusí se jednat přímo o korupci, ale prostě nějaké jiné porušení. A má to vliv i na prevenci, aby se nestratily ty, ty, tyto případy korupce. To je určitě důležité. A jedná se tedy o investigativní žurnalismus. Je třeba být velice eh, eh, opatrný s nějakým veřejným financováním, protože tato veřejné financování nemusí být eh, úplně objektivní. A Mohlo by to znamenat, že určitý typ novinařiny se bude zaměřovat spíše jiným směrem, než by měl. A možná tedy než financování by eh, bylo lepší udělat třeba nějaké daňové úlevy, které by platily pro všechny novináře nezávislé na jejich činnosti, aby mohli získat tyto ekonomické výhody. Děkuji. Myslím, že se můžeme teď posunout k těm závěrečným poznámkám. Poprosíme paní zpravodajky, nejdřív paní Činiči, prosím. Děkuji. Také já bych chtěla opravdu ještě jednou mnohokrát poděkovat všem našim hostům za důležité eh, příspěvky, eh, které zde zazněly. Myslím, že eh, ten závěr, který z toho mohu učinit, je takový, že ta angažovanost v boji proti korupce je, eh, boj proti korupci je neustávající prací, protože tady jsou veliké nároky eh, na eh, přijetí rozhodného postoje EU v této věci. Ano, určitě, jak už se zdůraznilo panem Onidym, učinili se určité kroky, ale ty určitě nejsou postačující. Také z té dnešní diskuse a z těch dnešních příspěvků vyplývá především potřeba právních předpisů, které by se snažily co možná nejlépe eh, v tomto harmonizovat právní předpisy členských států a také by zvýšily eh, ty standardy v souvislosti s bojem s korupcí. Chtěla bych zdůraznit, že ta dvouletá zpráva, po které my voláme, eh, je opravdu důležitá. Komise ji musí zpracovávat, protože eh, Evropa by měla mít takovéto informace, které pak povedou k doporučením pro členské státy. Tato dvouletá zpráva by byla takovým ještě širším rámcem eh, zobrazujícím situaci korupce v členských státech a v EU a také by umožnila zavést efektivnější a vhodnější opatření obecně a i v návaznosti na konkrétní situaci jednotlivých zemí, protože ta situace se velice liší. Takže toto je určitě základní aspekt. Eh, přiměřené právní předpisy, a e, znovu obnovení té dvouleté zprávy. A chci i poděkovat zástupci Interpolu za jejich spolupráci. Spolupráce ve všech oblastech je důležitá pro boj proti přeshraniční korupci. Já jakožto italka Mám velké zkušenosti s významem eh, této spolupráce. Je tedy třeba podporovat spolupráci mezi jednotlivými státy. To je určitě další důležitý aspekt. Pak je tady ještě další věc, která, myslím, z toho dnešního slyšení eh, výrazně vyplynula. Zdůrazňoval to zástupce Transparency International – a to je to, že ten boj proti korupci se nemůže eh, omezovat jenom na nějaké specifické nástroje, které se tomu věnují, ale je třeba, aby eh, ta angažovanost byla všeobecná a více viditelná. To je důležité, aby evropští občané Eh, to viděli, protože pro ně je téma korupce jedno z nejproblematičtějších a pochopitelně ta korupce potom podkopává důvěru občanů v instituce jednotlivých zemí, v evropské instituce, v politiku jednotlivých zemí, v evropské politiky. A je to tedy důležitá věc. A tím se dostávám k poslední eh, úvaze a nechám samozřejmě prostor eh, dalším kolegům. A to je význam eh, i změny mentality v oblasti prevence. Já jsem byla ráda, že tady dnes vystoupil pan Kantone, eh, který se s námi podělil o tuto zkušenost, jak podporovat prevenci v tomto případě tedy ve veřejné správě, ale jak mm, podporovat prevenci obecně v boji proti korupci. Protože opravdu je to důležité. Já jsem ráda, že se uskutečnila tato diskuse. Bude to dobrý příspěvek pro naši práci v Evropském parlamentu. Eh, určitě se učinily nějaké kroky předu, ale ve skutečnosti se hodně eh, nechalo až na tu následnou fázi, to znamená na fázi represe která potom závisí na trestně právních systémech jednotlivých zemí. Ale já si myslím, že je třeba jednat už předem, to znamená zaměřit se na tu prevenci. Chceme-li efektivně bojovat s těmito přeshraničními jevy, které znamenají zapojení skutečných zločineckých organizací tak to vyžaduje větší důraz na prevenci, která samozřejmě zahrnuje i právní předpisy, vytvoření systému, který by prevenci podporoval a především zvláště v oblasti veřejné zprávy, aby tam ta korupce byla hůře proveditelná. Ale vyžaduje to i tu změnu přístupu, změnu mentality a právě eh, je třeba otevřeně diskutovat, eh, vést otevřené diskuse se zapojením občanů. Já považuji za nezbytné eh, aktivovat tuto změnu mentality, která by potom znamenala určitou aktivní občanskou odpovědnost všech. Ano, máme samozřejmě politickou odpovědnost, eh, administrativní, institucionální, ale je třeba, aby tady byla i ta občanská odpovědnost, kterou by pocitovali všichni občané. A jak říkám, je tedy třeba eh, dospět k této změně mentality, aby si všichni uvědomili, že společný veřejný zájem musí vždy stát výš než zájem individuální. A i tohle je úkolem evropských institucí pracovat na této změně přístupu jenom nad rámec, eh, nad rámec jenom prostého vytváření právních eh, předpisů, které ale také jsou důležité pro efektivní boj proti korupci. Takže ještě jednou děkuji všem panelistům. Jejich příspěvky jsou pro nás opravdu eh, hodnotné. Děkuji. Thank you. Next, um, Mrs. Uh, Patera. Děkuji a teď slovo dostane paní kolegyně Pitera. Děkuji. Já bych taktéž chtěla poděkovat všem za ty velice zajímavé prezentace. Souhlasím se vším, co řekla má kolegyně. Naprosto souhlasím. Jediná věc, kterou mohu dodat, je, že bych chtěla říct, že naši řečníci potvrdili, že v boji s korupcí a podvodem máme instituce s mnohaletými zkušenostmi a tato, tyto instituce se vždy budou moci spolehnout na podporu odborníků, kteří se této oblasti věnují již léta. Věnují se tomu s velkou vášní, která vede k dobrým výsledkům. Pro mě to bylo všechno velice inspirující a myslím, že by opravdu stálo za to, aby se takovéhle schůzky konaly pravidelně, řekněme jednou za rok. Mohli bychom si vyměnit zkušenosti, kritické názory a zvýšit míru úspěšnosti svých aktivit, protože to by určitě podpořilo boj s korupcí. Děkuji zpravodajkám a teď dám slovo paní Gresle k závěrečným komentářům. Děkuji. Děkuji oběma zpravodajkám. Já si myslím, že jsme se dopracovali k jistým úspěchům a ty je třeba jasně formulovat, protože říkat pořád, co se zatím neudělalo, vede k jisté frustraci populace, protože veřejnost očekává nějaké úspěchy. Proto je nebezpečné říkat pořád, co všechno se udělat musí, co všechno zatím není to není dobře. Teď vidíme ty výsledky třeba v té migrační debatě, kdy všichni mají pocit, eh, že je to všechno jenom špatně, takže všechny úspěchy je potřeba také prodat. Je třeba jasně pojmenovat to, kde jsou slabiny. Ta antikorupční zpráva komise z roku 2014, já si ještě přesně pamatuju, kdy to zveřejnili dva, tři týdny před volbami a říkala jsem si, že za to tedy děkujeme. A potom debata o, o těch korupčních institucích, pak se to četlo selektivně a debata měla vliv na na volby. Ono se to nemusí zveřejňovat dva, tři týdny před volbami, dlouhou dobu před volbami lépe, tak aby se to dalo ještě eh, vysvětlit. A myslím, že je třeba pojmenovávat věci správným jménem. Ten evropský semestr proto není vhodný, to jsme viděli, sdílíme vaše názory a myslím, že bychom potřebovali nové follow-up, potřebujeme zprávu, potřebujeme také permanentní kontrolní mechanismus členských států, ten Cooperation Verification Mechanism pro Rumunsko a Bulharsko se ukázal být zcela bezzubým nástrojem. Já chápu tu frustraci, ta e, otázka, jak učinit toho tygra zase ozubeným, to je opravdu uh, zásadní věc. Teď komise přišla s tím návrhem Rule of Law, to bude další bezubý tygr, ten se tváří, že má co vycenit, nebo uvidíme, zda z toho bude mechanismus, který opravdu něco vyřeší. Já zatím nevím, jak to hodnotit. Myslím, že by to mohl být tygr s ostrými zuby, ale bude záležet na tom, jak se to bude implementovat. Když komise nebude mít odvahu, tak už to může špatně dopadnout od začátku. My víme, že věci jsou složité, hlavně v období krizí. No, novináři, o nich se teď tady hovořilo, to je důležité téma a myslím, že je potřeba k tomu přistupovat obezřetně a opatrně teď eh, vlastně se obvinování z korupce stalo prostředkem politického boje. Když eh, premiér členské země před televizí řekne, že se spronevěřily peníze EU, no tak eh, to nám nemůže být jedno, musíme zjistit, co je na tom pravdy a pak chceme jet do, do Moldovska, oni nás tam nepustí. No, na Slovensku jsme měli podobný problém a zatím nevíme, jestli se to odehrává na veřejnosti nebo co je opravdu zatím. Je to prostě nefér vůči těm, kdo to téma eh, berou vážně, tak se to kolikrát lehkomyslně používá jako nás nástroj politického boje. A obvinění je vždycky třeba doložit. Na Slovensku jsme viděli, že programy EU, která doprová, které doprovází spoustu peněz, tak ukazuje, že někteří bohatí na tom bohatnou, třeba v té mediální oblasti Mnozí mají spoustu dalších obchodních zájmů a oni je prosazují tím, že vlastně dochází k jistému vydírání prostřednictvím médií. Takovéhle zneužívání k politickým cílům je naprosto nepřijatelné a musíme najít cestu, jak tomu bránit. To jsou věci, kterým se dále musíme věnovat. Na to, to se můžete spolehnout, že my tady máme dlouhodobou paměť. A krom toho na přes rok budou volby, takže si myslím, že hledat z kterému tématu to může dodat na vážnosti. Jsem si jistá, že insidři vědí, o čem hovořím. Děkuji, já jsem dneska pořád ještě trochu, tak říkajíc, oslabená v boji. Děkuji Derekovi. A teď mu vrátím slovo a všem vám děkuji. Děkuji. Já jsem si myslel, že teď tak jako budu relaxovat, ale dobře, když ne. Děkuji všem, kdo se účastnili diskusí, to bylo velice důležité, dobré. Je vždycky dobré mít takový různý, různý úhel pohledu na to téma. Teď se tedy dostaneme k bodu číslo 5, co, což je informační dokument účetního dvora na téma integrace migrantů pocházejících ze zemí, které nejsou členy EU. Chceme ještě diskutovat, než dostane slovo pan zpravodaj. Děkuji. Já vždycky ráda chodím na tento výbor, abych prezentovala výsledky. Mám tady v podstatě dvě hlavní věci. Ten informační dokument účetního dvora na téma integrace migrantů. Já bych začala tím, že představím to téma. V poslední době vzrostl počet lidí, kteří hledají ochranu v EU, čímž se migrační politika dostala do centra pozornosti. V letech 2014 až 17 přišlo 3,7 milionu lidí a žádali o azyl. To je třikrát víc než v předchozích letech. Další lidé přicházeli do Unie z jiných důvodů, za studiem, za prací, slučování rodin. Migranti, kteří nejsou občany EU, dnes už činí 4 populace EU. Integrace těchto lidí by mohla přinést jisté profity ekonomické, sociální, fiskální, ale protože různé typy migrantů eh, mají kolikrát různé integrační potřeby. Je potřeba se tomu věnovat široce v oblasti vzdělání, bydlení a tak dále. Proto je to pro EU velká výzva, pro celou EU. Integrace migrantů je primárně v odpovědnosti členských států, ale EU by měla poskytovat podporu a pobídky členským státům. Ten dokument, který tady dnes představuji, není auditní zpráva, i když jsme postupovali podle stejných standardů. Tady se schrnují akce institucí EU v oblasti integrace. To jsou hlavně věci, které souvisí s tím posledním velkým nárůstem počtu migrantů. Jde také o sledování integračních politik jednotlivých členských států. Zdůraznili jsme sedm klíčových výzev pro integraci migrantů. První je, že podle studií eh, hovoří o tom, že čím dříve integrace začne, tím větší šance na úspěch. Členské státy mají eh, postupy, jak integrovat eh, migranty různé a proto migranti se pohybují. To znamená, že po vstupu do EU vyhledávají třeba ještě jiné země pro svou integraci. Jsou tady problémy, které třeba vycházejí z dlouho trvajícího zpracování žádostí. Dále je tu antidiskriminační politika. Většina zemí se snaží o nediskriminaci migrantů, ale podle přehledu roku 2017 jsme zjištili, že eh, populace má někdy eh, negativní pocity vůči integraci migrantů. Jde o to, že ten přístup většinové populace může mít negativní dopad na integraci migrantů. Máme různé zdroje financí na integraci, což eh, v důsledku rostoucí migrace vedlo k tomu, že bylo aktivizováno 5 miliard a pak 115 bylo, milionů bylo určeno na integraci azylantů, takzvaný fond AMIT, a pak eh, jsou potenciálně dostupné peníze v rámci AMIF, což je ale docela nevelká suma proti ve srovnání s ostatními eh, zdroji. To znamená, celkové částky, které vydávají členské státy, nejsou známy, stejně tak není známo, kolik migrantů z toho profitovalo. Členské státy v kontextu střednědobého vyhodnocení AMIF jasně ukázaly, že je potřeba více prostředků. Podle našeho názoru efektivní integrace vyžaduje solidní posouzení potřeb a je třeba mít ty informace k dispozici v každou dobu. Je třeba odhadnout potřebu financí na národní úrovni a pak zjistit, jak může EU přispět uvidíme, jak ta politika bude efektivní. Čtvrtá výzva, kterou jsme identifikovali, vychází z akčního plánu Komise pro integraci migrantů z roku 2016. Tam jsou kroky k uskutečnění toho akčního plánu a vyzývá to členské státy, aby přinesly, přišli s doplňujícími opatřeními, která budou učiněna na národní úrovni tato pozdější opatření ovšem komise už nemonitorovala a tím pádem dochází k omezené dodatečné podpoře. Pátá výzva, kterou jsme definovali v průběhu analýzy, bylo, že podpora všech migrantů napříč všemi oblastmi politiky nadále je nesplněným úkolem. Některé členské státy mají národní politiky, někde jsou politiky na regionální a lokální úrovni, Někde je integrace migrantů součástí jiných aktivit, ale zjistili jsme, že mnohé členské státy některé skupiny migrantů do té integrace nehar- nezahrnují, třeba mladé migranty a tak dále. To znamená, zjistili jsme různé nedostatky v eh, těch integračních politikách členských států je důležité, aby všechny členské státy poskytovaly všem mm, migrantům dostatečné možnosti integrace. Šestý bod dostupná data. Financování EU nevyžaduje od členských, stát, aby, členských států, aby definovali výsledky integrace. Třetina respondentů řekla, že nevyužívala žádných těch indikátorů. Z těch zpráv pak vyplývá, že je nedostatečná míra informací o integračních opatřeních, jsou jisté nedostatky v monitorovacích systému. Monitorování výsledků z integrace by umožnilo mít údaje, které by vypovídaly o úspěších i neúspěších. Paní předsedkyně prosí řečnici o zpomalení. To znamená, že někdy dochází k tomu, že skutečné potřeby migrantů zůstávají stranou pozornosti. A sedmá výzva, sedmý bod souvisí s komplexností finančních struktur a uspořádání. Legislativa vyžaduje, aby členské státy měly koordinační mechanismy, aby se mohla maximalizovat synergie a minimalizovalo překrývání. My jsme zjistili, že ne všechny členské státy takové mechanismy mají a jenom tři vydali nějaké směrnice ke koordinaci. Potřeba eh, jasného leadershipu v členských státech je jasná, protože jsou ty finanční zdroje různě rozvrstvené, je třeba myslet i na souhru národních, regionálních a dalších zdrojů. I na národní úrovni je riziko, že komplexní financování může přesto vést k neefektivní implementaci politik. Závěrem bych chtěla říct, že integrovat migranty do nových společnostech v EU není nic snadného. Hlavně když se podíváme na to, jak velmi rostl počet migrantů v posledních letech, ale přesto Evropa se musí snažit o efektivní integraci, protože z toho mohou plynout různé výhody i pro země, kde se migranti usídlí. Doufám, že ten dokument bude dostatečně informativní a poskytne prvky, které povedou i k vylepšení budoucí legislativy EU. Děkuji. Děkuji vám. To byla stručná prezentace, tak bych teď dal slovo zpravodaji stínovým. Prosím, pan Viegas. Bon dia, bonjour. Donc je, je vais m'exprimer. Tak já budu hovořit francouzsky, eh, <clears throat> abyste mi lépe rozuměli, což rozhodně není kritika na adresu tlumočníků. My je respektujeme a i podporujeme jejich cíle. Já jsem tedy měl tento vystoupení připraveno v portugalštině a přeložím si ho do francouzštiny a omlouvám se, jestli to nebude úplně jasné. Je to tedy velice zajímavé téma. Já tedy začnu příkladem. Moje žena pracuje na základní škole a přijeli jsme eh, syrské děti. A je to velice jednoduché, když proti vám stojí lidé, tak eh, tím se všechno vyřeší. Všechny ty negativní obrázky, eh, krize terorismu, neustále přicházejících lidí, na to prostě hned zapomenete. Chci jenom říci, že tady to dotyčné dítě, které my jsme měli, nechtělo jíst v jídelně, protože Eh, tam že mělo určité obrané reflexy, potom se ale eh, rozmluvil ten chlapec a za 14 dní už potom fungoval jako tlumočník pro svého bratrance a říkal mu, můžeš tady jíst, není to žádný problém. Takže tato zpráva je velice důležitá, ale mě znepokojuje, že se dotýká jenom malé části uprchlíků. Ti, kteří eh, jsou eh, v té ilegální sítě, ty tady nejsou podchyceni. A to je pro nás největší priorita. Ano, je třeba integrovat, potřebujeme sítě, je třeba vylepšovat situaci, není všechno dokonalé. Určitě můžeme najít příklady toho všude, ale je třeba eh, si uvědomit, že ta politika EU je zcela nepochopitelná a nadále spačívá v tom, že necháváme uprchlíky v táborech v Turecku, v Sýrii, umírat je ve Středomoří. To je zcela nepřípustné, to musí být prioritou, abychom toto zastavili, protože když potom máte ty lidi před sebou, tak eh, chápete, že to jsou lidé jako my a jenom tak to můžeme v té bitvě proti předsudkům eh, zvítězit. předsudkům, které se projevily eh, v tom výzkumu veřejného mínění Evropanů. Já myslím, že tato zpráva je velice důležitá. Řekl bych, že je i optimistická, protože se tam objevují dobré příklady a úspěchy. Je tady otázka, kterou považuji za důležitou, a sice musí to dělat národní státy, protože ty jsou nejblíže je třeba poskytnout nebo dát i určitou úlohu jednotlivým obcím, protože právě oni jsou nejblíže lidem a jsou schopni najít nejlepší řešení, jak tyto lidi integrovat. Co považuji naproti tomu za kritické, je tento model, který je příliš opřený o neziskové organizace ty žijí z fondů dotací, které nejsou dostatečnou zárukou eh, z hlediska jejich trvalosti. Já jsem tady mluvil o těch syrských dětech, o které se stará združení, které má finance na dva roky, takže vůbec neví, jak budou dál pokračovat, jestli budou pokračovat. A to je situace, eh, která by se měla nějak řešit je nezbytné, aby eh, to dělala i veřejná zpráva. Eh, ano, nevládní organizace potřebujeme, ale je také třeba vytvořit strukturu, která zajistí právě tuto kontinuitu. A to pochopitelně zabere čas. Tady nejde o to, že se najde ubytovna pro nějaké lidi. Je třeba strategie integrace těchto lidí, aby se mohli stát součástí vzdělávacího systému, zapojit se do pracovního procesu. A často vidíme, že tady jsou určitá opatření, e, kroky, které jsou užitečné, ale pak je tady problém s kontinuitou práce. Předseda přerušuje, pan Věga si tlumočníci skončí ve 12.30 a pak máme ještě jeden bod. Ano, ještě jedna taková malá úvaha. Samozřejmě to musí dělat státy. A jsou tady saragoské ukazatele a mě by zajímalo, zda tady můžeme mít více informací, protože to by mohlo být řešení, aby se to stalo jakýmsi standardem. Já souhlasím s tou logikou, že by byly nějaké pokyny, které by eh, vymezily tuto práci a které by také umožnily srovnávat nějaké kvantitativní analýzy. Samozřejmě tady eh, nejde jenom o čísla, ale abychom eh, měli i nějakou objektivnější analýzu a zajímal by mě váš názor na ukazatele se Saragozy. Děkuji. Thank you very much. Uh, Mr. Ali. Yeah. Thank you, Mr. Děkuji, pan Ali. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit o stručnost. Paní Ivanova, vážení kolegové, zaprvé bych chtěl vyjádřit ocenění za eh, studie, které eh, byly zadány a pořízeny, zatímco integrace migrantů je nesmírně důležitá pro evropské společnosti. Měli bychom mít detailní informaci o situaci eh, dokumenty vycházejí z velmi široké základny informací, um, příslušných úředníků a také agentur a také útvarů členských států a končí to různými publikacemi. To je správný způsob zpracování relevantních informací, jak prezentovat reálný obrázek situace, pokud je o integrační proces. Zatímco proces integrace se ukázal být velmi komplikovaný v mnoha zemích, jsou tam překážky. Domnívám se, že výzvy, které jsou prezentovány eh, v briefingu, pokrývají eh, většinu aspektů od lidských práv k nediskriminaci až po měření výsledků. Eh, chtěl bych v zájmu vyjasnění některých doporučení do dokumentu ECOS říci toto. V paragrafu 4 jsou uvedeny eh, informace o eh, migrantech, které, eh, kteří se legálně nacházejí v EU. Ovšem ta čísla nejsou přesně určená, tudíž nemůžeme přesně řešit jejich potřeby a nemůžeme být efektivní v procesu jejich integrace. Za druhé, v eh, dokumentu vidíme, že drtivá většina migrantů, více než 70 jsou eh, přiděleny do pěti členských zemí, zatímco v realitě hovíříme o pěti největších členských státech EU, je tam ještě řada dalších eh, ale regionů, kde se nacházejí dále je tam i hodnocení eh, selektivních indikátorů, pokud jde o měření integrace občanů EU a eh, také migrantů a také druhé, třetí generace. A dále je tam také hodnocení eh, využití fondů pro integraci, ale ne dostatečně přesně. Zajímalo by mě, proč některé fondy jsou využívány tak malým počtem států. A nakonec souhlasíme s návrhem v prezentaci, že i jiné fondy EU, například Erasmus, Horizon 2020, Erasmus+, Kosme a Evropa občanů a sociální inovační programy by měly být implementovány a použity eh, také na financování akcí k integraci eh, migrantů. Bylo bylo by užitečné posoudit, do jaké míry by tyto programy mohly eh, podpořit talentované a vzdělané migranty ze třetích zemí. Děkuji. Máme zde kolegu eh, z komise, pana Savoryho, kterého bych požádal o velmi stručný, eh, stručný příspěvek a Případně budou-li otázky, snad byste mohl na ně zodpovědět písemně, protože dnes už nemáme čas. Děkuji. Ano, v rychlosti ke zprávě. Chtěli bychom poděkovat účetnímu dvoru za tuto zprávu, která byla velice užitečná, zejména v rámci přípravy nových fondů eh, u víceletého finančního rámce na další období. Tato zpráva nás ujistila, že naše některá rozhodnutí jsou správná. Chtěl bych upřesnit následující. Komise se shoduje s konstatováním, že je třeba zahájit integraci co možná nejrychleji, nemělo by se to dále zdržovat. Eh, Odráží se to v návrhu přeskumu směrnice o podmínkách přijetí, podle nichž by se měla zkrátit doba, po níž státy omezují přístup na trh práce u uchazečů o azyl z 9 na 6 měsíců. Účetní dvůr tedy realizoval svou studii a dnes mohu potvrdit, že téměř všechny eh, akce v akčním plánu byly realizovány ze strany komise. Pokud jde o vyhodnocení potřeb, to zdůrazňoval i pan Viegas. Integrace, to je pravomoce, která se týká především členských států, ale Komise a Evropská unie poskytují finanční podporu a proto je tato zpráva důležitá. My jsme se snažili lépe koordinovat programování fondů v příštím víceletém finančním rámci. Snažíme se rozlišovat, co spadá pod, krátkodobého hlediska pod eh, azylový a imigrační fond a co spadá z dlouhodobějšího hlediska pod strukturální fondy. Pokud jde o ukazatele, mohu potvrdit, že v návrzích, které budou přijaty komisí pro AMIF a nebo pro strukturální fondy jsou obsaženy ukazatele, které byly zapracovány eh, u AMIFu. To jsou eh, ukazatele se Zaragosy, kde členské státy budou muset poskytovat roční informace. A u strukturálních fondů máme ukazatele, které se týkají konkrétně integrace státních příslušníků třetích zemí. Takže Tyto, tato zpráva nás ujistila, že jsme se rozhodli správně a děkujeme za to účetnímu dvoru. Okay. Děkuji, děkuji za takovou stručnost, takže můžeme eh, uzavřít a přistoupit k bodu číslo 6, to je poslední bod dnešního dopoledne a opět je to eh, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, širokopásmové připojení ve členských státech EU, je to krátká prezentace a dávám opět eh, slovo paní, Ivanovu, paní Ivanové za účetní dvůr. Děkuji, budu se snažit o stručnost, ale také o nepřílišnou rychlost, aby tlumočníci stíhali. Všechny otázky, které nestihnu zodpovědět, přiložím k těm předchozím. Pokud jde o širokopásmovou technologii, to je skutečně velmi zajímavé téma a chci zejména poděkovat eh, komisi za výbornou spolupráci, ehm, protože do toho byla zapojena řada generálních ředitelství a také národních ehm, jako součást strategie 2020 v roce 2010 Evropská unie si vytkla tři cíle pro širokopásmovou technologii. Je to základní pásmo do 30 MB, dále eh, sub, eh, rychlé širokopásmové připojení a pak eh, ultra nebo super rychlé širokopásmové připojení nad 100 MB za vteřinu. To jsou ty tři cíle, které potom ještě rozvedu ve zprávě. Na podporu těchto cílů cílu. Eh, Celá řada politických eh, eh, opatření bylo přijato a pak 15 miliard eur bylo dáno k dispozici členským státům na období 14 až 20 prostřednictvím různých zdrojů, včetně 5,6 miliardy eur v podobě úvěru od Evropské investiční banky. My jsme se zaměřili na účinnost opatření přijatých Evropskou unii a členskými státy, abychom dosáhli tohoto cíle širokopásmového přístupu eh, a eh, pokryli jsme vlastně období 2007 až 13 a 2014 až 2020 a všechny zdroje financování, včetně zdrojů EIB. Navštívili jsme pět členských států, totiž Irsko, Německo, Maďarsko, Polsko a Itálii a e, vedli jsme diskuse s řadou dalších zainteresovaných subjektů. Naše hlavní závěry jsou takové, že širokopásmové pokrytí se obecně zlepšuje v EU, ale že e, cíle Evropy 2020 e, nebude, nebudou dosaženy. Ty tři cíle, tak téměř všechny členské státy dosáhly toho základního pokrytí, to je do 30 MB a to dosáhli do roku 2013. To, tomu tak nebude eh, u rychlého širokopásmového pokrytí, to má být 100% Zejména venkov zůstává problematický ve většině členských států. Eh, v polovině roku 2017 pouze 14 členských států mělo pokrytí ve venkovských oblastech a to nižší než 50 A pokud jde o třetí cíl, rozšíření superrychlého širokopásmového připojení, pouze 15 domácností eh, mělo internetové připojení a eh, rychlost do poloviny roku 2017 mm, bylo mm, eh, opět pouze 50 do roku 2020. Konkrétní aspekt auditu byla podpora komise členským státům, zatímco to bylo pozitivně posuzováno. Členskými státy zjistili jsme, že monitorování je nekoordinované Eh, a to napříč jednotlivými generálními ředitelstvími. A také jsme zjistili, že všechny členské státy si vypracovaly strategie pro širokopasmové připojení, ale v těch, které jsme zkoumali, byly slabiny. Některé členské státy byly spožděné, pokud jde o finalizaci eh, strategií a cíle nebyly vždy v souladu s Evropou 2020 a navíc ne všechny státy vyřešily výzvy, Eh, týkající se legislativy z, eh, z eh, telefonní infrastruktury a to může mít důsledky na rychlost, dostatečnou rychlost střednědobě a dlouhodobě. Pokud jde o financování na venkově a příměstských oblastí, tak to nebylo řádně vyřešeno ve venkov, v, v některých zemích a také je tady zapotřebí ještě podpora veřejného sektoru prostoru. Také jsme viděli, že ve dvou členských států je problematická legislativa a mm, e, Učinili jsme pak osm doporučení komisi a členským zemím ve třech oblastech a sice e, je to v oblasti strategického plánování právního prostředí a podpory hospodářské soutěže financováním. Děkuji vám a promiňte, že jsem vás tak honil. A nyní e, má slovo pan Novakov, náš zpravodaj. Sure. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat eh, kolegům, kteří se starají o překlad. Paní Ivanová přišla s touto velice vyváženou zprávou. Já si myslím, že je předložena v pravou chvíli, přesně v dobu, kdy se začíná jednat o budoucím víceletém finančním rámci a jeho ustanoveních. Eh, Přenášení digitálních dat přes internet má zásadní význam pro náš život, pro vládu, zprávu, podnikatelé. Musí, máme-li být ehm, konkurenceschopní, je potřeba mít širokopásmové rychlé připojení k internetu. To také pomůže zlepšit eh, vzdělávání, umožní větší participaci lidem žijícím v, ohled, v odlehlých oblastech. Je to jeden z klíčových nástrojů, jak mm, vyřešit problémy lidí v těchto oblastech, je právě to internetové připojení. Je e, třeba oživit ekonomiku v těch odlehlých a méně zalidněných oblastech. Tady je stále ještě co dohánět. Venkovské a odlehlé oblasti jsou stále výzvou pro mnohé členské státy a tady bych eh, rád přivítal iniciativu komise eh, Wi-Fi pro EU. To je program se 120 miliony do roku 2019. Myslím, že by to mělo podporovat hlavně ty oblasti, které eh, potřebují eh, dobré pokrytí Wi-Fi zdarma. V nízce obydlených a venkovských oblastech to je věc, která je mému srdci blízká a já si myslím, že by se ta situace měla zlepšit. Budu pracovat na tom, aby se to zlepšilo i v mé zemi. Sektor telekomunikací a firmy z této oblasti do internetu hodně, hodně investují, ale bohužel venkovské oblasti nejsou dosti atraktivní pro tyto investice. Proto by eh, mělo, měla být alternativa v tom, že se tady bude investovat z úrovně národní, regionální, lokální a obecní. EU by měla poskytovat eh, informace členským státům, jak žádat o prostředky na vylepšení v této oblasti. A tady spoléhám na podporu účetního dvora a jeho členů, aby jak parlament, tak komise toto nadále podporovala. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji ještě jednou paní Ivanově za její informace, její úsilí. Děkuji. Stínový zpravodaj i pan Ali a má minutu, prosím. Děkuji. Paní Marin Dusak za komisi minuta. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážená paní Ivanova. Chtěla bych poděkovat Evropskému účetnímu dvoru, hlavně paní Ivanově a jejímu týmu za skvělou spolupráci a dobrou spolupráci během posledního roku. Cíle v širokopásmovém připojení jsou možná nerealistická, ale e, podporují cíle Evropské unie. Berou na vědomí očekávaný technologický vývoj a jsou ambiciozní, protože cílem je, aby všechny členské státy mohly profitovat z jednotného digitálního trhu. Pokračující iniciativy vedou k pokroku v mnoha oblastech. Jde o to, aby všechny domácnosti měly připojení k internetu, a jde o připojení stále šir, širších vrstev populace. S ohledem na původní ohlášení se tlumočníci loučí a přeji hezký zbytek dne. A number of challenges that the European Union will need to face to roll out across all its territory the broadband infrastructures necessary to support the digital transformation of its society and economy. First,